the members that we are now talking. Dámy a pánové, nyní budeme hovořit o zavedení programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027. A rád bych vám také připomenul, že návrh zprávy byl projednáván 3. září na naší skupině, na naší výboru a měli jsme 287 pozměňovacích návrhů. A my jsme si vyčlenili 40 minut pro toto téma. A nyní bych rád dal slovo paní zpravodajce, což je paní Angelika Milnár. A máte slovo na pět minut a prosím, držme se času, protože máme nesmírně nabitý program. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a slibuji, že se budu držet těch pěti minut a že to v těch, za těch 40 minut stihneme. Dáme mu tématu s čistým svědomím a uspokojením mohu říci, že program Digitální Evropa vyvolal velice pozitivní diskusy se stínovými zpravodaji a náš cíl je pokročit ve vytváření kompromisních návrhů na základě širokého koncenzu. 26. září jsme měli první setkání stínových zpravodajů, když jsme si nadefinovali mandát pro další dvě zasedání. Jedno se bude konat zítra a další příští týden. Dovolte mi stručně poukázat na to, že jeden z klíčových bodů spochybněn nebyl v tom návrhu eh, zprávy ani v pozněvacích návrzích, které předložily mnohé politické skupiny. A to je všeobecný rozpočet pro tento program. Na minulé diskusi těch 9,2 miliard, které navrhuje komise, by se měly považovat jako minimální částka dalších diskusích tak, aby bylo možné zajistit úspěšnou implementaci programu. Dále obecný cíl programu a definování rozsahu a způsobilosti účastníků. Dále budeme diskutovat o přidané hodnotě programu a citlivých významných oblastech, jako například kybernetická bezpečnost a umělá inteligence. Zohlednili jsme všechny vstupy proto, abychom vypracovali vyvážené řešení, které by reagovalo na různé potřeby, a sice flexibilitu a zjednodušení pro podporu inovací a využívání know-how, zajištění, že projekty financované tímto programem ne ohrozí bezpečnostní autonomii EU a také téma umělé inteligence, kde hledáme ještě širší řešení na úrovni EU. Pozměňovací návrhy všech frakcí se zvláště zaměřují na evropské digitálně inovační huby, což je jeden z klíčových prvků návrhu. Zde máme určitou obavu, že je důležité opravdu zde mít nejjasnější přehled, abychom měli optimální konfigurace těchto hubů, které se zároveň budou zabývat různými aspekty potom zajištění, eh, rozvíjení schopností, posilování synergií eh, různých částí programu a různých zdrojů financování. Dále využívání infrastruktury a dosávání zkušeností z eh, analogového světa, například huby ICT v rámci Horizontu 22. Musíme tedy vytvořit postupy kooperace digitálních a inovačních hubů EU a dalších e, subjektů. Musíme se také postarat o to, aby specifický cíl tohoto programu a jeho zdroje nebyly upozadněny a aby EU nestratila tu dynamiku ve dynamickém e, e, financování tohoto dynamického vývoje. V diskusích také zohledníme probíhající roz rozpravy v ostatních výborech a zatím e, nám ta spolupráce s nimi funguje dobře e, a podaří se i dodržovat harmonogram. Děkuji. Děkuji. To je skvělé, vy jste skvělý příklad přirozené inteligence. Děkuji vám. Není pan Delka, nebo paní Delka Stio ještě. Ano, Dorazila jsem nakonec včas. Ještě jsme s Konstancí spolupracovali. Mám dvě minuty, ano, dobře. Je to nesmírně důležitá tematika, a to už to asi zaznělo. A je to pravda. Jak zpravodajka navrhuje, také podporuji přístup komise k financování různých programů a kapacit. Potom ta tematická problematika, kde jde o to jít nad rámec umělé inteligence. Já si myslím, že bychom zde měli být opatrní. A jde o to, abychom zde měli takové programy, které skutečně znamenají změnu. Já chci poukázat na dva aspekty, eh, k nímž už jsem předložila pozměňovací návrhy. Evropský program budování kapacita vztah k třetím zemí. Tak zde bychom měli být opatrní, a nalézt vyvážený přístup míry zapojení třetích zemí je třeba vyhodnocovat v jednotlivých případech v souvislosti s cíly příslušných nařízení. Potom také téma etiky a umělé inteligence zde přístup podporuji, ale potřebujeme určité věci doladit. Například uh, využívání horizontu v některých specifických případech. Obecně ale to zvládáme zdárně, je podle harmonogramu, dobře se nám spolupracuje s spravodajkou i stínovými spravodaji. Některé věci je třeba ještě doladit, ale jdeme si svou cestou a paní spravodajka nás dobře vede, ještě se dobereme dobrého kvalitního výsledku. Děkuji, paní de Castillo. A nyní pan Sorino na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče teď změn a energetických změn, to je velice výrazně propojené, týká se té konkurence schopnosti regionů a obcí. Program Digitální Evropy se musí postarat o to, aby společné hodnoty v rámci EU byly respektovány. A EU zde musí stát v čele dané změny. Návrh komise tyto priority kvalitně definuje, ale přece jenom je docela vágní. Ať už se týče organizací anebo záruk v souvislosti s investicemi. Proto je zde důležitý úkol parlamentu. Parlament je ambiciozní a já děkuji zpravodajce za odvedenou práci. První dojmy jsou pozitivní, ještě můžeme mnohé vylepšit, tak aby tento program byl opravdu solidní. Nejdůležitější aspekty už zde byly zdůrazněny a otázka zní, jak vytvořit přidanou hodnotu a zaujmout přední pozici, špičkovou pozici, aniž bychom předali někam jinam kontrolu v oblastech například e, kybernetické bezpečnosti nebo vysoce výkony výpočetní techniky. A potom financování, transparentnost, to je důležité, potom otázka definice etického rámce, ten je třeba stanovit stanovit etický rámec digitálních změn v Evropě, aby hodnoty EU byly přítomny na všech úrovních. Musíme zlepšit také možnosti přístupu k výhodám, které tato oblast přináší. Pozměňovací návrhy jsou dobrým impulzem k tomu, jak celou záležitost ještě vylepšit a zlepšit. Odkazuje se zde také na spolupráci s třetími zeměmi, to se týká bezpečnosti a zbližování a integrovaný vývoj v EU, tak aby se překonaly regionální rozdíly. Děkuji za EKR třetí největší politickou frakci tohoto parlamentu, pan Cox. Děkuji a děkuji za upozornění na tuto skutečnost. Na úvod mi dovolte poděkovat zpravodajce za spolupráci v této problematice. Program Digitální Evropa je hodnotný návrh, který může pomoci podnikatelům, veřejné správě i pracovníkům přizpůsobit se digitálním změnám naší ekonomiky a společnosti, vybavení pracovníků novými dovednostmi, tak aby byli vybaveni pro nové pracovní příležitosti, Eh, může také zvýšit odolnost a dynamičnost ekonomik. Eh, překonání nedůvěry eh, vůči těmto oblastem může pomoci se dostat na nové trhy. Veřejná zpráva může digitalizovat své služby a může tím pádem výrazně zlepšit poskytování služeb veřejnosti. Vítáme vyjasnění fungování digitálních hubů a co se týče umělé inteligence, vítáme eh, zdůraznění otevřených dat eh, v souladu s příslušnou legislativou. A vítáme též koordinaci s dalšími programy. V implementaci jsou ještě některé ne, nejasnosti. Například kritéria přidělení budou definovány až v pracovním programu. My sice vítáme nové e, návrhy, ale jak budou v reálu vypadat e, cíle, e, to záleží na komisi. Potom, jakou roli budou hrát e, ty huby. E, zpravodajka navrhuje e, přímé řízení ze strany komise, co se týče implementace cílů v digitální gramotnosti. Potom tento návrh má spíše průmyslový než strategický cíl. Co se týče těch třetích zemí, nevidíme, jak by eh, ohrožovaly strategie EU a mohlo by to vést k protekcionismu. Potom Euro HPC, to je hlavní cíl pro naplňování té super výpočetní techniky. A pokud nějaká třetí země bude asociována k euro HPC, ale nemůže být asociována s digitální Evropou. Jsme obecně spokojeni s návrhem a děkujeme zpravodajce za její úsilí. Děkujeme, Šli. A za Alde tady, myslím, nikdo není. Dobrá. Tak pan Butikofer za zelené kteří, jak víte, pane předsedo, jsou pátou největší frakcí tohoto parlamentu a jsou na to také náležitě hrdí. A po volbách pokročíme více ku předu. Děkuji panu spravodaj, paní zpravodajce a dalším stínovým zpravodajům za produktivní spolupráci. A já bych Eh, vybral takové menší záležitosti, které se ještě zvažují a projednávají. Jsme přesvědčeni o tom, že etický rozměr eh, eh, umělé inteligence je třeba řešit a plánujeme v tomto smyslu tam přidat drobný odstaveček a tento plán vítáme. Za druhé, Domníváme se, že vidíme stoupající digitální rozdíly nejenom ve specifické společnosti, ale i mezi jednotlivými regiony Evropy. A já jsem přesvědčen o tom, že eh, toto eh, druhé digitální rozdělení musíme také řešit s cílem překonat ho a huby digitální inovace zde budou hrát důležitou roli. A myslím, že pomůžeme pokroku, když se postaráme o to, aby, aby digitální inovace v podstatě byly vytvořeny na základě srovnatelných standardů, tak aby pomáhaly odvětvím v různých zemích a regionech podobným způsobem. Potom se mi nezdá způsob, jakým chce komise izolovat program digitální Evropy od vstupování eh, parlamentu do této problematiky. Myslím, že zde je to trochu přes čáru, že by zde mělo být zapojení parlamentu větší, co se týče pracovního programu i dalších věcí. A potom otázka, kdo bude mít možnost se zapojit do tohoto programu. Ano, pane Foxy, podle mého názoru to má strategický rozměr a když se ohlédneme, tak eh, před týdnem ta informace Bloombergu o kybernetické bezpečnosti a čínském hardwareu. Tak jen si to uvědomte a teď se podívejme jaký bude vývoj technologií, což umožní, aby někdo odkudkoliv, kdekoliv na světě, použil vysoce pokročilou technologii k tomu, aby kontroloval průmyslová nebo jiná technologická zařízení. Vlastně na dálku. Ovládal je na dálku přes cloudové služby nebo něco jiného. Kybernetická bezpečnost to je opravdu základní potřeba, je to to, do čeho musíme intenzivně investovat, co nejlépe. A otevírání je dobré a užitečné, ale jenom tehdy, když takové otevírání nepodkope naši kybernetickou eh, bezpečnost. Děkuji. Děkuji, pane Butikofre, tím, že jste asi o 63% překročil vymezený čas. Já jsem si myslel, že to byl čas i pro Alde, který mi tak eh, ochotně přenechali. Vzhledem k tomu, že jste pouze pátí největší, tak vám to prominu. Za GUE nechce nikdo vystoupit? Já bych si klidně vzal i časový roz- okénko GUE, jestli chcete. Pan Tamburáno za FDD. Ano, my jsme malá skupina. E, my jsme spokojeni e, s prací zpravodajky a děkujeme za spolupráci. Program Digitální Evropa je nástroj, e, který je velice zajímavý, vzbuzuje vášně, ale zároveň tady jsou některé znepokojivé aspekty. My jsme předložili různé pozměňovací návrhy, které odrážejí tento náš dvojznačný názor. Je jasné, že podporujeme program digitální Evropy. Naši občané, podniky, veřejné služby potřebují prostředky, eh, aby byli schopni čelit technologickému vývoji. Eh, potřebujeme větší transparentnost při volbě těch eh, pólů digitální inovace Potřebujeme také zajistit zeměpisnou vyváženost. Je třeba také věnovat větší pozornost veřejné správě a odstraňování té digitální propasti. Je třeba zlepšit veřejné služby v tomto ohledu. Jsme velice znepokojeni Eh, eh, zmenšením nebo omezením kybernetické bezpečnosti. Je třeba zajistit nejrůznější infrastruktury, eh, které ovlivňují naše životy, naše data, takzvaná strategická aktiva. To budeme potřebovat budoucna na všech úrovních. Je třeba evropské investice soustředit na rozvoj evropských kapacit. Evropa v tomto zaostává. Potřebujeme veřejné zdroje na Eh, vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a podobně. Tak, aby lidé byli eh, dobře připraveni, musí se začít už na školách a pokračovat celý život. V této souvislosti další naše eh, obova. Pokud jde o digital addiction, tady tato, tato závislost na digitalizaci může postihnout všechny, ale zvláště ty mladší ročníky a tím je třeba také se zabývat. Máme tady některé pozměňovací návrhy, které se právě týkají i měření eh, psychologických eh, efektů eh, používání digitálních nástrojů, umělé inteligence, jaký to má vliv na náš každodenní život. Na závěr chci říci, že také je důležitý rozměr takzvané technoetiky. Doufám, že kolegové budou souhlasit s tím, že bychom zapracovali do textu i tento aspekt, který my považujeme za důležitý. Děkuji. Thank you. Thank you very much. And now for one Děkuji. A nyní na minutu paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Já vždy velice Eh, eh, jsem ráda, když mohu říct, že my jsme zase z druhé největší skupiny spolu s panem předsedou. Navážu na to, co říkala Ashley, to je ten vztah mezi EU a třetími zeměmi. Je třeba tedy eh, při tomto tématu a tématu Horizonta 2020 být inkluzivní. Děkuji Angelice za velice kvalitní práci. Jak říkal Dario, nemůžeme se dívat na digitální problematiku a čistou energii jako dvě odlišné věci. Ta digitální Evropa je způsob, jak dosáhnout těchto cílů. Nesmíme ale z toho nikoho vynechat kvůli věku, kvůli um, kvůli tomu, že žijí na venkově. Dále, ten spravedlivý eh, přechod je také třeba vzdělávat naše pracovníky, aby mohli všichni využívat digitální ekonomiku. Digitální ekonomika a čistá energie pro všechny občany, to je součást téhož. Musí se jednat o internet pro lidi a nikoli jenom internet věcí. Děkuji. Děkuji vám. Paní Griffin, ještě někdo by chtěl se vyjádřit? tak v tom případě dáme ještě slovo Evropské komisi. Pan Badik, nebo Badike. Děkuji. Já bych chtěl jménem komise poděkovat zpravodajce za velice pozitivní eh, a povzbudivá slova, která jsme si vyslechli. My určitě souhlasíme s řadou komentářů, eh, které tady zazněly, pokud jde o posilování eh, etického rozměru, omezování té digitální propasti. Eh, to vlastně chceme udělat prostřednictvím těch hubů digitální inovace. To je jedna z cest, jak překonat tuto digitální mm, propast. Závislost na digitalizaci. Tento program asi nebude tím, který bude tuto problematiku pokrývat. Máme i další programy, eh, které se tohoto týkají. Celkově bych tedy chtěl poděkovat za váš příspěvek. Děkuji a nyní na závěr ještě paní zpravodajka, paní Mlinár. Děkuji. Děkuji za všechny vaše komentáře, které víceméně odpovídají diskusi, kterou jsme vedli na jednání stínových zpravodajů. Chci vás informovat, že už hledáme nějaké řešení, abychom zajistili i účast zemí EFTA, protože se účastní mm, i společných podniků a jiných eh, programů jako CEF a podobném stylu by se měly zúčastnit i zde. A také chceme eh, najít kompromis, pokud jde o otevření programu třetím zemím. Umělá inteligence. Chceme, aby komise dále propracovala regulační rámec, Eh, měli bychom mít nějaké etické vodítko eh, pro inovaci, to je třeba zde zdůraznit. Ta digitální propast, my věříme v přidanou hodnotu konkrétního programu, musíme v EU vytvářet kapacity pro všechny, nemělo by se to týkat jenom těch nejpokročilejších zemí. O těch digitálních, abych hovořili i další kolegové. Mělo by to fungovat jako síť, kde je možné posilovat i na regionální úrovni tyto možnosti. Mluvila o tom například kolegyně Griffin. Digitální gramotnost. To není součástí tohoto programu a asi to nemůžeme pokrýt, prostě na to nemáme dostatek peněz. Mluvilo se o 9,2 miliardách eur, pokud rozpočet zůstane takový, jaký je. A neměli bychom ten program přetěžovat, protože jinak budeme mít příliš mnoho cílů a nepodaří se nám nakonec všechny dosáhnout. Děkuji. Děkuji vám, paní Mlinár. Dovolte ještě z mé strany osobní komentář. Já jsem celý život eh, se věnoval digitálním technologiím a jsem eh, celkem eh, mm, ohromen Eh, různými eh, tady příspěvky, protože já si ještě pamatuju eh, děrované štítky a veliké počítače a doufám, že tady dospějeme k něčemu velice modernímu a užitečnému. Hlasování ITRE by mělo proběhnout 21. listopadu. A nyní další bod. to je opakované použití informací veřejného sektoru, přepracované znění. Připomínám, že tento návrh je e, přepracovaným zněním, takže tam jsou, je potom pravidlo nebo článek 104 pro podávání pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jsou přípustné pouze tehdy, když se týkají těch částí návrhu, kde jsou změny. Pozměňovací návrhy k těm částem návrhu, kde nejsou změny, by výjimečně a pouze výjimečně případ od případu mohly být přijaty předsedou, pokud to považuje za nezbytné z nějakých procesních důvodů v souvislosti s interní logikou textu, anebo protože eh, pozměňovací návrhy úzce souvisí s jinými přípustnými návrhy. A na takovéto důvody je třeba poukázat v písemném odůvodnění k pozměňovacímu návrhu. Nyní poprosím zpravodaje pana Silikiotise, aby vystoupil. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, eh, jejich kolegům za velice plodnou spolupráci. Možná máme oddílné, eh, rozdílné názory na některé otázky, ale jsem přesvědčen, že eh, můžeme dosáhnout velice dobré spolupráce navzdory tomu. Návrh Evropské komise je velice dobrým základem pro diskusi o přepracovaném znění této směrnice. A jak jste správně řekl, pane předsedo, jedná se tady pouze o ta ustanovení, která jsou přepracovávána a k ním je pak třeba možné podávat pozměňovací návrhy. Chci říci, že Evropský parlament je přímo voleným orgánem a musí tedy řešit potřeby občanů. Přístup k informacím je jedním ze základních práv. A my tedy chceme zajistit, že otevřené eh, údaje budou moci být využívány společností, lidmi obecně a nebudou sloužit jenom pro ty nejbohatší občany. Je třeba, aby tyto Eh, údaje byly poskytovány bezplatně. A pokud jsou nějaké náklady nebo poplatky, tak musí být jenom opravdu to eh, velice nízké poplatky, aby to bylo dostupné všem. Dále je důležité, aby v návrhu komise se se zmínilo e, i dopad této směrnice na e, svět práce. Chceme-li dosáhnout dobrých výsledků, je třeba, aby všechny subjekty veřejného sektoru a místní samozprávy měly přístup, protože trpěly velice úspornými opatřeními a hospodářskou krizí. A je třeba, aby všechny tyto subjekty měly e, přístup k těmto informacím bezplatně. Pokud jde o e, data s vysokou hodnotou, Evropský parlament by tady měl sehrávat e, důležitou úlohu, proto navrhujeme, aby akty e, v přenesené pravomoci byly zachovány. Je třeba zachovat akty v přenesené pravomoci a nepřecházet k jiným typům aktů. Je také třeba vytvořit eh, seznam, který bude považován za jakýsi základní eh, seznam pro diskusy s Evropskou komisí. Eh, ještě na závěr bych chtěl zmínit jednu důležitou záležitost. To, jsou, to je veřejný sektor a veřejné organizace a otázka, zda eh, takovéto subjekty zahrnout do působnosti směrnice. Podle našeho názoru eh, veřejné podniky by neměly být zahrnuty, protože eh, by to ne, ne, nebylo dobré pro spravedlivou hospodářskou soutěž. Neměli bychom tedy tyto podniky zahrnovat v případě, že jednají ve stejné eh, oblasti jako veřejné podniky. Je jasné, že tady se jedná o data, která byla vytvářena eh, veřejnou sférou a není možné, aby soukromé podniky mohly tyto data využívat za nízké náklady. Jsou to data, které byly financovány z veřejných prostředků. A často pak tyto soukromé podniky nejsou žádné malé a střední podniky a využívání těchto dat by mohlo navýšit i cenu služeb, které tyto soukromé podniky poskytují občanům. V rámci tohoto návrhu Tedy žádáme, aby se tam nezahrnovaly veřejné podniky. Ale pokud komise by na tom trvala, tak myslím, že bychom také měli tam zavést, zapracovat soukromé podniky, které budou poskytovat stejné služby jako, jsou, jako veřejné podniky. To znamená, pokud ty podniky působí ve stejné oblasti, tak potom musí eh, mít stejné podmínky, ať se jedná o podmínky, podniky soukromé nebo veřejné, aby nedošlo k narušování hospodářské soutěže. Děkuji za EPP. Pan Bony na dvě minuty. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za podrobnou zprávu. Těším se na další spolupráci. Směrnice o informacích veřejného sektoru je určitě pokrokem v rámci datové ekonomiky. Musíme podporovat orgány veřejného sektoru, aby měli k dispozici dynamická data získávaná v reálném čase formou různých eh, aplikací a rozhraní. A je třeba také vyjasnit eh, situaci nákladů na anonymizaci eh, dat, aby to bylo v souladu s ochranou údajů. Tři body. Veřejné podniky. Přepracované znění zohledňuje data z veřejných podniků, pokud se jedná o služby obecného zájmu u těch sektorů, nad nimiž má vláda nadále kontrolu. Myslím, že je třeba zvážit, jak využívat nebo používat veřejné podniky. Je to velice důležité, protože to bude takové východisko pro budoucí datové politiky, jak říkal zpravodaj. Musíme zajistit, aby všechny procesy byly v souladu se spravedlivou hospodářskou soutěží. Veřejné podniky by měly podléhat stejným Eh, procesním požadavkům. Nemělo by se rozlišovat v tomto ohledu mezi veřejnými a soukromými firmami. Nemá to žádný důvod takovéto odlišné zacházení. Veřejné podniky jsou klíčovým partnerem, ale musíme tady mít určitá eh, pravidla. Dál eh, data s vysokou hodnotou je třeba je otevřít, zpřístupnit. To je jedním z hlavních cílů tohoto přepracovaného znění. Měl by být seznam kategorií takovýchto sad údajů, sad dat. Mělo by dojít eh, k tomu, že eh, budou k dispozici údaje třeba z dopravy týkající se eh, mobility, údaje týkající se životního prostředí, protože to jsou klíčové oblasti pro informaci veřejného sektoru. Členské státy by měly zajistit, aby tyto soubory dat s vysokou hodnotou byly k dispozici E, bezplatně, aby to byly strojově čitelné údaje a bylo možné je stahovat. A musíme diskutovat o tom, který model je lepší, zda prováděcí akt nebo akt přenesené pravomoci, ale asi se to schyluje k aktu přenesené pravomoci. Nová ustanovení, e, která e, nutí členské státy k zajištění přístupnosti by měla znamenat, že také bude zajištěna interoperabilita mezi systémy. V tomto přepracování chceme Eh, rozšířit všechny tyto možnosti po celé Evropě. A poslední bod, rozsah působnosti eh, směrnice by se neměl eh, týkat veřejných podniků, které spadají do definice poskytovatelů základních služeb v rámci směrnice o bezpečnosti sítí. To, eh, tam potom jsou specifické požadavky na bezpečnost vzhledem k poskytovaným službám, takže musíme rozumně přistupovat k tomu, co je možné a k tomu, co vyžaduje další, eh, nějaké další doplňkové eh, podmínky. Děkuji. Děkuji vám, pane Bony, za SAD, pan Zorino. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl jenom říci, že se jedná o velice důležité přepracování směrnice. Eh, úzce to souvisí s tím, o čem jsme diskutovali v předchozím bodu. Eh, otázka dat je skutečně zásadní. Otevřená zpráva dat musí, být, musí jít ruku v ruce se zajištěním bezpečnosti dat. Ehm, byly tady zmíněny rozdíly mezi soukromými a veřejnými podniky. Nemělo by to být na základě požadavku na bezpečnost dat, protože oba typy podniků musí eh, splňovat požadavky na bezpečnost dat. Ten rozdíl by měl eh, spíše spočívat v, na, eh, v přístupu k datům, v nakládání s daty. Je třeba podporovat veřejné služby na základě dat, která byla zpracována bezplatně a neutrálně z technologického hlediska a podobně. Myslím, že tady máme před sebou velkou příležitost. pokud jde o veřejnou, eh, evropskou síť veřejných služeb. Tato síť eh, musí se opírat o nové eh, technologie a musí to být navázáno na programy, které připravuje Evropská komise. Děkuji a za EKR se mi zdá, že tady nikdo není. Takže nyní dostane slovo pan Peterson z ALDE. Děkuji. Já budu stručný. Víceméně souhlasím s předřečníky v této věci. Především děkuji panu Sirkiotisovi zpravodaji za skvělou spolupráci a dobrý návrh. Považujem tento návrh za velmi důležitý pro další posílení eh, hospodaření s daty v Unii a je, myslím, rozumná ta úvaha, která eh, stojí na, mm, za harmonizací těchto věcí. A ehm, dynamická data z vyšování hodnoty využití veřejných dat, to je naprosto klíčové. A taky si musíme být uvědomí na rizika eh, různých exkluzivních dohod mezi eh, soukromými subjekty a některými státními subjekty. To musíme ošetřit do budoucna a je to velmi relevantní tento legislativní návrh prostudovat. Taky tam zpravodaj vnáší nové aspekty a za nás v ALDE bychom dali přednost tomu, aby zůstaly veřejné podniky eh, pokryté rozsahem, tak jak to navrhuje komise. A eh, jsme připraveni vést další diskusi o zahrnutí vysoce hodnotných souborů dat. Takže každopádně budeme se těšit na další spolupráci na tomto důležitém dokumentu. Děkuji. Děkuji, pane Petrsné, za zelené paní Reda. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve mi dovolte poděkovat také zpravodaji za návrh zprávy. Je to důležité téma. Evropská komise zde učinila významný krok ku předu zavedením toho pojmu těch vysoce hodnotných dat, která mají být k dispozici pro opětovné užití každým. A uvedu příklad, proč je to ve veřejném zájmu a důležité. Například v Německu situace kartografických dat. Dá jsou poskytována za určitý poplatek, například společnosti jako je Eh, Google, která si to může dovolit. Tak, ale třeba otevřené mapy nebo jiné občanské či menší projekty nemají přístup k těmto datům, protože se je prostě koupit nemohou, protože na ně nemají peníze. A komise při analýze dopadů dospěla k závěru, že ty eh, poplatky za tato data jsou mnohem větší než eh, ten přínos a proto je důležité mít přístup k těmto datům a využívat je pro veřejnost a je to důležité, aby tato cená data byla přístupná a zpřístupňovaná. Je to opravdu důležitý krok předu, kde komise chce sama definovat, co jsou to hodnotná data prostřednictvím delegovaného aktu. To podle našeho názoru zachází příliš daleko Dává to příliš mnoho pravomocí komisi v tomto aspektu a my jako spolulegislátor chceme se zapojit do definování těchto typů dat, ale samozřejmě delegovaný akt by mohl eh, se věnovat modifikacím toho seznamu v budoucnu a delegovaný akt by umožnil parlamentu eh, lépe kontrolovat tento proces než prováděcí akt. Takže obecně, ale se nám líbí ten přístup zpravodaje, ale máme na srdci dva problémy. Jeden už zmínili kolegové, a sice, že veřejné podniky by měly být zahrnuty do rozsahu působnosti za prvé proto, že mají některá z těch nejzajímavějších dat. Když se podíváme například na veřejné podniky například v oblasti dopravy či jiných, tak toto jsou data, která mají výraznou přidanou hodnotu pro společnost obecně a chceme zajistit jejich zahrnutí. Jde také o to zajistit, aby to nemělo negativní dopady na konkurenceschopnost, ale myslíme si, že už se to děje v návrhu komise. Mohli bychom to ale formulovat ještě jasněji, třeba tím, že bychom tam zahrnuli i soukromé podniky, které poskytují nějakou službu veřejného zájmu. Takže svým způsobem jsou v tomto podobné veřejným podnikům, tak aby se s nimi zacházelo obdobně. Ale prostě to zahrnutí veřejných podniků je pro nás důležité. Za druhé, Evropská komise docela bedlivě zvážila problémy, které mohou existovat, když veřejný orgán využije práv eh, v rámci legislativy o databázích, že někdo, kdo chce znovu použít otevřená data, nemůže skombinovat data z různých zdrojů, protože jsou vázána rozdílnými podmínkami a proto je důležité postarat se o to, aby eh, veřejné podniky nevyužívaly tohoto práva týkající se databází. A jinak jsme spokojeni, těšíme se na spolupráci. Děkujeme, paní Redou. Nikdo další ze stínových zpravodajů není přítomen, takže nyní dávám slovo paní Grostet. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě veřejný sektor e, vlastní mnoho údajů, mohou být geografické, meteorologické, výchovné, ekonomické, sociální. Je to prostě zdroj růstu, který může být využit v rámci umělé inteligence nebo pro zlepšení efektivnosti veřejných politik nebo pro inovování v odvětvích, jako je zdravotnictví nebo doprava, čili je to důležité zahrnout do působnosti směrnice e, veřejnoprávní podniky. Ale přece Přece tu mám jednu nianci. Přála bych si, abychom byli velmi ostražití, co se týče zvláštního postavení veřejnoprávních podniků, které mají za úkol poskytovat služby veřejného, obecného veřejného zájmu. Tyto podniky fungují v konkurenčním prostředí a neměly by být tímto způsobem znevýhodňovány. Šíření informací s vysokou přidanou hodnotou nemohou eh, dostat k dispozici konkurenti těchto podniků, zvlášť pokud se jedná o strategická aktiva těchto veřejnoprávních podniků. Takže by se mělo zamezit deformaci eh, hospodářské soutěže se soukromými podniky, které by této směrnici nepodlehaly. Takže to raději říkám hned, eh, předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu, tak aby tyto veřejnoprávní podniky mohly definovat podmínky pro eh, opětovné využití jejich vlastních dat. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Nibler. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji zpravodaji za jeho zprávu a výklad. Také chci říci, že je to skvělé, kolik dat, jaké bohatství dat máme ve veřejné zprávě a že tato data musíme dát k dispozici i občanům a veřejnosti. Zde jsou nové potenciály vývoje pro malé a střední podniky, mimo jiné. Mám ale i kritickou poznámku. Domnívám se, a to navazuje na kolegyni do Grostet, co zde říkala, že bychom neměli vylít dítě s vaničkou. A že bychom teď přišli jako EU a ve všech veřejných zprávách bychom tedy řekli, tak k tomuto datu musíte eh, dát k dispozici ta a ta data. To by znamenalo obrovskou zátěž i pro ta veřejná zařízení, veřejné úřady, protože z části jsou to i data citlivého charakteru. Když někdo ví například, jak vypadají dopravní toky v určitém městě, je to zajímavé pro zabránění eh, zácpám, ale ono se to dá také použít ehm, pro úplně jiné účely. A myslím, že téma bezpečnosti je téma, které bychom měli zmínit v této souvislosti. Proto bych byla poněkud zdrženlivá v tom, že bychom nějak zavedli povinnost, aby všechna ta data od dne X prostě veřejná zpráva musela poskytnout. Zde bych přece jenom prosila, abychom zvážili, jestli by se to celé nedalo trochu omezit. Tak jako paní Grostec si myslím, zvláště u těch veřejných podniků, které svým způsobem konkurují dalším eh, podnikům na volném trhu, že je zde třeba používat jiná měřítka, hodnotící kritéria a naplánovat je a potom podám pozměňovací návrhy a určitě o tom ještě budeme jednat. Také téma ručení odpovědnosti. Nemůžeme chtít po uh, veřejných orgánech, aby dali k dispozici data, když potom někdo vytvoří pomocí těch dat aplikace. A při využívání aplikace může vzniknout určité škody, tak pak ale by to nemělo být na těch veřejných orgánech, které dali původně k dispozici data, ale tedy to téma ručení a odpovědnosti je něco, co bychom také ještě měli projednat. Těším se na diskusi a prosím, eh, vzít to uměrněně a také zda ten široký rozsah působnosti, jak je tady v návrhu a jak zpravodaj i mnoho kolegů, kteří se hlasili o slovo podporují, jestli by zde nebyla určitá ochota to trochu omezit. Děkuji, paní Nibler a není paní Werner. Děkuji vám, pane předsedo. Že v 21. století mají data velkou hospodářskou hodnotu je jasné a proto také vítáme, pokud tato směrnice nastolí větší právní jistotu při předávání dat. A také není špatně, když v Evropě uděláme právní rámec pro podporu datové ekonomiky, protože to přináší inovace, konkurenceschopnost a pracovní místa, ale jakou roli budou do toho hrát. Je to jenom takový vedlejší produkt, který se má využít podle virtuálně oběhové ekonomiky, anebo je to určitá surovina, za kterou by se mělo adekvátně platit. Já myslím, že data jsou v 21. století primárně hospodářským statkem, a to i ta, která jsou ve veřejných rukou. A pak je zde problém veřejných podniků, které jsou sice veřejné, ale konkurují si se soukromými subjekty. A nesmělo by to celé vést potom k tomu, aby e, poskytování služeb, zvláště služeb obecného zájmu, se stala komplikovanější, protože zjišťování těchto dat sebou nese určité náklady. A pokud teď soukromým podnikům umožníme, aby si zde převzali ty lukrativní úkoly, tak ty méně lukrativní by nadále eh, poskytovaly eh, veřejné eh, subjekty, tak by to bylo takové vybírání si třešniček na dortě. A také musíme zvážit daňovou zátěž občanů. V některých případech by takovéto poskytování dat zdarma mohlo znamenat narušování trhu. A má-li směrnice nastolit právní jistotu, tak definice cených dat, které mají být poskytnuta zdarma, prostě přenechat jen tak komisi delegovaným aktem. Myslím si, že zde potřebujeme transparentní výčet a demokratickou kontrolu aby nakonec nedošlo k nepříjemným překvapením u některých veřejných podniků, když komise si může jen tak podle svého uvážení nadefinovat cená data. Děkuji, paní Werner. A nyní zástupce komise, pan Werner, dostává slovo na dvě minuty. Děkuji. Děkuji zpravodaji za návrh zprávy, také poslancům za připomínky Zpráva uznává mm, hodnotu veřejně právních informací pro zaměstnanost, pro nové služby, ale taky pro nevládní organizace, podporuje myšlenku těch vysoce hodnotných souborů napříč EU, ale také chápeme to přání jak si to nějakým způsobem omezit, byla zmíněna ochrana dát. Nepochybně tato směrnice musí být implementována za současně plného dodržování pravidel pro ochranu osobních dat. Co se týče spoplatnění, poplatky za využití dat představují hlavní eh, tržní bariéru pro malé střední podniky a startupy. A Eh, ty největší firmy si mohou dovolit eh, data kupovat a veškerý materiál, který máme k dispozici, ukazuje, že přímý přínos pro eh, s veřejnoprávní subjekty představuje jenom zlomek nákladů na získání těchto dat. Tady hovoříme o v, v, dopravě, eh, vodním hospodářství a podobných službách a dívali jsme se velmi pečlivě na Eh, porovnání postavení eh, veřejnoprávních subjektů a soukromých subjektů a domníváme se, že omezená povinnost, kterou komise navrhuje, představuje opravdu vyvážené řešení. My nehovoříme o veřejných eh, uveřejňování dat veřejnoprávních podniků, ale ehm, předtím se hovořilo o programu Judicial Europe a, a v rámci programu Digitální Evropy je možné financovat některé aktivity aktivity, které vyžadují eh, od členských států přijmout nějaké kroky. Děkuji. A nyní pan Jotis na závěr. Děkuji. Já eh, velmi děkuji všem kolegům za připomínky. Já to tady nebudu opakovat, ani nebudu opakovat ty body, na které se soustředili. Ale bude nutné hovořit o eh, aktech přenesené pravomoci a ne o prováděcích aktech, tak aby Evropský parlament měl možnost účastnit se té diskuse. Co se týče veřejnoprávních podniků, já rozumím tomu, co tady kolegové říkali, souhlasím s těmi, kteří říkají, že se nesmí deformovat hospodářská soutěž, takže je potřeba si uvědomit, že existují veřejnoprávní podniky, ať už patří obcím nebo regionům a podobně, tam, kde by hospodářská soutěž mohla hrát velmi významnou roli a toto nesmíme podkopávat nebo vytvářet nerovné podmínky. Čili je potřeba nalézt taková řešení, třeba tam, kde existují podniky, které působí ve stejné oblasti, aby také byli povinni tedy poskytovat některá data. Jedná se hlavně třeba o podniky veřejného zájmu a tam by bylo potřeba postupovat velmi obezřetně. A je třeba nalézt způsob, jak je chránit tyto podniky. Děkuji, pane předsedo, a budeme pokračovat započaté práci se stínovými zpravodaji. Děkuji vám, pane kolego. A chtěl bych vás informovat, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 11. října 2018. Vážení kolegové, teď se dostáváme k dalšímu významnému tématu a to je zřízení Evropského obraného fondu. Chtěl bych vám připomenout, že Evropský obranný fond to je nový program, který kombinuje výzkum a průmyslové inovace pro obrané účely. Tento program je specifický v rámci Horizontu Evropa. Komise navrhuje 13 miliard eur do tohoto fondu, z toho 4,1 miliardy by bylo určeno pro eh, konkurenceschopné a kolaborativní výzkumné projekty. To je zvlášť významné jak co do objemu financování, tak eh, co do rozsahu. Zatím jsme dostali 457 pozměňovacích návrhů k návrhu komise, včetně 98 pozměňovacích návrhů Eh, předložených zpravodajem. Eh, rezervovali jsme si na to 40 minut, na tuto rozpravu, takže nyní předám slovo kolegovi zpravodaji profesoru Krasnodebskému, který nás seznámí s pozměňovacími návrhy během pěti minut. Děkuji. Děkuji. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, za které chci poděkovat kolegům. 358 pozměňovacích návrhů předložili. A na základě nich můžeme říci, že ne všichni se shodujeme na odůvodnění tohoto fondu, jeden z cílů je zvýšit konkurenceschopnost obraného průmyslu v Evropě, ale minimálně v hodnocení dopadů komise říká, že musíme eh, počítat s geopolitickými změnami, kterým dochází v okolí Evropy. Čili máme některé pozměňovací návrhy, které vyjadřují určitá neroz, nedorozumění, jestli to neznamená militarizaci Evropské unie. Na druhou stranu e, panují také obavy ohledně pra, e, pravomocí členských států v oblasti obrany a jestli je to nepoškodí. Ale mnoho kolegů také vyjadřuje velkou naději v souvislosti s tímto fondem a většina v něm spatřuje příležitost pro Evropskou unii, aby mohlo být dosaženo strategické nezávislosti. Jsou tu cíle, jako třeba větší konkurenceschopnost evropské obrany, aby Evropa byla nezávislá na výrobcích z třetích zemí. Jedním cílem je také propagace inovací a některé pozměňovací návrhy žádají navýšení rozpočtu na eh, špičkové technologie. Třeba u článku 7 je celá řada rozdílných přístupů. Shodujeme se na tom, že tento článek bude potřebovat ještě doladit, ale ty, rozdí, ty názory se liší ohledně toho, jak by se to mělo zlešit. Budeme pracovat na kompromisních návrzích, abychom zajistili právní jistotu taky pro zapojené subjekty a aby byl zachován ten sledovaný zájem. Jedna z diskuzí, které už počaly, se týká role Evropské unie, nebo Evropského parlamentu, abych to upřesnil. Článek 10, to znamená subjekty, které budou účastny na programu, tam je jedno stanovisko a některé pozměňovací návrhy, které říkají evropské peníze pro evropské firmy. Většina se na tom, myslím, shodne. A děkuji taky eh, těm, kteří si přejí inkluzivnější definici evropských podniků. Jako jinde. Realisticky můžeme říci, že podmínky velké části obraného průmyslu se mm, zlepší a umožní zapojení těchto subjektů a mm, umožní naplnit podmínky výjimek, tak abychom eventuálně měli i subjekty mimo unijní, které by se eventuálně mohly zúčastnit programu za určitých podmínek. Ovšem bez ohledu na eh, rozdíly máme taky mnoho společného. To se taky ukázalo během prvního zasedání stínových zpravodajů. Myslím, že máme příležitost dosáhnout dobrého kompromisu. Tak jako v minulosti Děkuji za spolupráci paní Grostet a doufám, že eh, využijeme i další metody využité v minulosti, protože nám nezbývá mnoho času. A nyní za EPP na dvě minuty paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat zpravodaji za výbornou spolupráci která je ostatně nutná, protože se jedná o velmi ambiciozní projekt, takže děkuji našemu kolegovi za tuto spolupráci. Tento fond na léta 2021 až 2027 je důležitý v oblasti eh, výzkumu a kapacit. Je to důležité proto, že to je 13 miliard eur, taky ten rozpočet, to už tady zaznělo, čili ambiciozní projekt a mělo by se to efektivně využít. A proto, aby tomu tak bylo, musíme klást důraz na excelenci a konkurenceschopnost při výběru projektu. A to taky se odráží v pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. A je potřeba taky za každou cenu e, e, zabránit zbytečnostem, které jsme zažili v minulosti v některých obraných programech, které se realizovaly ve spolupráci více zemí a které bohužel e, ukázaly nebo byly jaksi poškozeny různým zdržováním, spožděním, velkými náklady a podobně. Čili jestliže chceme získat co nejvíc projektů. Tento fond je první, ten první program 2019-2020 je takový první začátek, ale je třeba využít existující spolupráce, pokud existují a pokud naplňují cíle tohoto fondu. A pak je hlavně potřeba, mm, jak si vybízet k nové spolupráci. A právě v tomto duchu Evropské excelence umožníme Unii, aby přilákala nejlepší projekty z různých zemí z Evropské unie. Také je potřeba zajistit kontinuitu mezi programem 2019-2020 a tímto fondem 2021 27 2027 a také další akcí, která se týká e, vývoje a, výzkumu a v budoucnu se bude týkat i rozvoje. Čili já bych byla proto harmonizovat ustanovení ohledně práv duševního vlastnictví mezi oběma těmito e, oblastmi, protože si myslím, že je potřeba zajistit určitou společnou logiku v této oblasti. A konečně a to je dlouhodobý cíl tohoto Evropského fondu, musíme dbát na to, aby Evropská unie nebyla závislá na výrobcích z třetích zemí v této oblasti. A to se projevuje celou řadou pozměňovacích návrhů ohledně toho, které projekty mohou být zvoleny, které podniky mohou být příjemci. Je třeba, aby to bylo využito ve prospěch evropských podniků Eh, za evropské peníze, protože jiné země eh, si taky eh, hájí to svoje a není důvod, abychom se chovali naivně. Takže to je několik významných bodů a jsem přesvědčená, že s naším zpravodajem nepochybně nalezneme schodu pro to, abychom dosáhli co nejambicioznějšího projektu. Thank you. Thank you very much. Děkuji. A není. Za SAD paní Griffin, která zde zastupuje kolegu. Je to tak, ano. Děkuji, Edward se omlouvá. Bohužel Se. nemůže vzít slovo vzhledem k sankcím, které proti němu byly uvaleny za podporu práv tlumočníků. Edward chtěl vysvětlit už svůj obecný přístup, vysvětlil ho minule, ale nyní začala technická vyjednávání a setkání stínových zpravodajů, takže je dobré to upřečnit. EDP, e to je kompromis, který je chápán jako takové minimum. 13 miliard na sedmiletý program nezohledňuje eh, někdy situace jednotlivých států, které spolupracují s třetími zeměmi, ale měli bychom opravdu zde snažit, se snažit, protože jinak za sedm let bude situace stejná nebo ještě horší, ať už se to týká závislosti na amerických technologiích nebo za těch sedm let možná čínských technologií. Takže kde je ta strategická autonomie u etiky. Je třeba zde mít sledování etiky ex ante, ale třeba také na základě žádosti parlamentu. Samozřejmě některé ty projekty jsou utajené, ale přesto je třeba o nich veřejně diskutovat. Edward by si přál také více Eh, přímé odkazy týkající se smluv o obchodování se zbraněmi a jasné pokyny o tom, co je umožněno v souvislosti s produkty jako takovými. I když jsou zde návrhy například zelených, které vítáme, ale také v oblasti užití, tak aby se zohlednily skutečné geopolitické a humanitární situace. Je řada i dalších témat, eh, na které zde bohužel z důvodu času už se nedostaneme například ekologické dopady. Například proč tam není klimatická stopa nebo genderová vyváženost eh, expertních skupin, transparentnost a potírání korupce. A také si eh, váží postupu z předcházejících jednání, například u článku 4 díky zpravodaje stínovým zpravodajům. Ale harmonogram bychom neměli brát jako výmluvu a nediskutovat potom o těch vážných tématech, která zde byla nadnesena. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Nyní tedy za Alde. Pan Luke. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se. Omlouvám se za svůj hlas, který je trochu poškozen dočasně nemocí. Děkuji eh, zpravodaji za kvalitní spolupráci, která už eh, úspěšně začala. Měli jsme první společné jednání. Chtěl bych jenom říci, že, jak už říkal pan předseda, je to velice důležité téma. Znovu Eh, otevírá diskusy o obrané politice v Evropě, navazuje na mm, úspěšné pilotní projekty. A vzhledem k problémům naší planety je jasné, že suverenita členských států souvisí se suverenitou Unie. A žádný členský stát, ani ten nejpokročilejší, nemá prostředky eh, na to, aby reagoval na eh, všechny otázky související s globalizací a obranou. Je to tedy otázka pro náš výbor otázka průmyslové politiky a také otázka politiky obrané a proto tady jsou e, určitá specifika. Je tady třeba e, otázka spolupráce s třetími zeměmi, otázka utajení, otázka patentů, duševního vlastnictví, vývozu, vývozní povolení, to všechno tady má možná větší význam než e, jinde. Byly tady zmínky o problematikách etiky, morálky, klimatu, genderu, to všechno tady může být zohledněno jako i v jiných politikách, ale neměl by to být nějaký kontrolní nástroj, který bude dosti zamlžen, protože se to jen, týká velice konkrétního oboru. Proto si v ALDE myslíme, že Eh, pokud se má hovořit i o těchto problémách, nemělo by to být eh, změněno nějaký nástroj pro měření tohoto fondu. My potřebujeme rozumný rozvoj těchto politik a proto budeme i nadále eh, pokračovat ve spolupráci v duchu kompromisu. A jsem si jist, že i v tomto Eh, textu se nám podaří najít kompromisní řešení, které si získá konsenzus eh, v našem schromáždění. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Někdo za zelené? By si chtěl říct slovo? Nebo za GUE? Někdo? Někdo? A LDD? Takže za e NF? Paní Leševalie. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit stručně. Jak víte, předložila jsem osobní pozměňovací návrh na odmítnutí návrhu komise. Jak už jsem mohla říci dříve, dříve tento program znamená snahu zavést ilegitimní evropskou obranu. Cílem je zajistit vzájemnou závislost našich průmyslů a armád. Potřebujeme Eh, pokud bychom neměli know-how na úrovni národu, tak naše národy by potom byly navzájem závislé na své obraně. A eh, myslím, že bychom mohli být tohoto projektu ušetřeny. Kromě toho bych chtěla říci ještě pár zmínek eh, týkajících se pozměňovacích návrhů. Zdá se mi logické, aby tyto prostředky se týkaly podniků v Unii a nikoli v přidružených zemích. Pokud jde o obraný průmysl, Zdá se mi nelogické považovat Albánii či Turecko za země ekvivalentní členským státům. Stejným způsobem subjekty kontrolované subjektem ze třetí země by neměly mít stejnou legitimitu jako evropské podniky. Peníze daňových poplatníků členských zemí nemohou financovat podniky mimo EU. Účast těchto podniků může být možná jako subdodavatelů, ale pouze tehdy, když mají technologie, které jsou nezbytné a které nejsou k dispozici v evropských firmách. Cílem je maximálně omezit závislost eh, členských států na obraném průmyslu třetích zemí. Podporuji některé návrhy, které mají posílit kontrolu parlamentu nad jednotlivými operacemi a také eh, chci omezit vývoz technologií eh, vzniklých díky tomuto programu bez souhlasu členského státu, v němž je sídlem podnik, kde tyto technologie vznikly. Děkuji. Děkuji. A není. Paní Griffin mluví za sebe, ano, a za Yuki Labour. Zaměření Evropy na obranu je důležité téma a těší nás, že Evropský parlament již schválí DIDP a uvidíme tedy výsledky této práce. Potom ta otázka genderové vyrovnanosti a v expertních parlamentech, otázka větší kybernetické bezpečnosti, potom také otázka boje s eh, korupcí ve veřejných zakázkách, protože zde je neblahá historie. Můžeme například dočasně pozastavit možnost eh, hmm, firm, aby se ucházely, nebo se postarat o to, aby dodavatelský eh, řetězec byl méně restriktivní při naplnění určitých podmínek, aby se mohly zapojit i třetí strany. Měli bychom rozšířit eh, možnosti dodávek pro evropský obraný průmysl, také mainstreaming klimatických otázek a to zatím se tam neobjevilo formou separátního článku, takže tam podáme návrh týkající se snižování ekologické stopy v oblasti vojenství, ale těšíme se tedy na zprávu a na její projednávání. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Někdo další? by se chtěl přihlásit to slovo? Nechtěl. Tak za Evropskou komisi ZG e Grow, pan Alex. Děkuji, pane předsedo. Chtěli bychom nejprve poděkovat eh, zpravodaji za zprávu, která do značné míry podporuje návrh komise. V rychlosti několik komentářů k návrhu komise. Jak bylo uvedeno, eh, cílem je dosáhnout konkurenceschopnosti evropského průmyslu a my se domníváme, že je tedy třeba se zaměřit především na evropské podniky, jak už se tak dělalo u programu ID, e IDP, nemůžeme vyloučit spolupráci s podniky kontrolovanými třetími zeměmi, ale to musí být jenom výjimečný případ a musí to být striktně vymezeno, jak eh, chtěl i spoluzákon u programu ADIDP. Nejedná se o financování samotných podniků, cílem je spolupráce. A my tedy považujeme za nutné, aby více evropských podniků vždy spolupracovalo, aby získali financování. Jinak nevíme, proč bychom tyto projekty měli podporovat. My jsme vlastně převzali to, co už je v přípravném opatření a v rozvojovém programu, plus navrhujeme některé změny týkající se eh, nějakých náhlých eh, změn či náhlých eh, inovací. Tam budeme posuzovat to, těch 5% z rozpočtu, ale ten princip nějakých průlomových inovací považujeme za zásadní, chceme-li plánovat i v horizontu, v horizontu 10-20 let. Důležitá je také etická kontrola, proto v nařízení, tak jako už v předchozím programu, máme uvedeno, že výzkumné projekty musí být v souladu s mezinárodním právem, aby byly způsobené pro financování a také eh, chceme zajistit, aby ty výzkumné projekty vedly i k užitečným aplikacím. Snažíme se tedy takto zohlednit i ty etické problémy a zároveň poskytnout právní jistotu podnikům, a to je samozřejmě věc, kde jsme plně připraveni spolupracovat s parlamentem a radou na dalším zlepšení. Poslední věc. Myslím, že je třeba připomenout, že se jedná o komunitární podnik, eh, nebo ne, program, není to program mezivládní, ale komunitární, eh, takže to spadá pod rozpočtovou kontrolu parlamentu. Eh, členské státy tady také mají důležitou úlohu, Evropská obraná agentura má úlohu, ale to vše musí být v souladu s komunitárním právem. Děkuji. Oh, thank you. Thank you very much for... Děkuji vám za vaše poznámky. A nyní chci požádat pana zpravodaje, aby schrnul naši rozpravu. Děkuji vám. Děkuji všem kolegyním i kolegům za tyto zajímavé příspěvky. Tyto příspěvky ukazují, že nás zde čeká ještě mnoho práce na vypracování detailů a na závěr bych rád ještě poukázal na to, že u této práce je třeba také zohlednit charakteristiku průmyslového odvětví. Protože zákazníky jsou zde členské státy a to vytváří určitý rámec a zástupce komise už o tom hovořil. Má to vlastně charakter společenství EU, ale nakonec jsou to členské státy a jejich armády, které nakupují tyto produkty. A to je něco, co musíme mít na mysli v souvislosti s tímto programem. Potom zde máme téma propojení inovací a vývoje a rozvoje obrany schopnosti. Dále etická témata, zde také byla zmíněna. Otázka, kdo se může zúčastnit projektu. A všichni se shodneme na tom, že není možné financovat právní subjekty mimo EU. Pak je to samozřejmě otázka, jak definovat evropský podnik. To, že je třeba zohledňovat evropské zájmy no, a respektovat i rozrůzněnost obraného průmyslu v jednotlivých zemích. Myslím si, že tento program bude znamenat přidanou hodnotu A ještě vlastně nevíme, jaké výhody EDIDP přinese, ale snad budeme moci časem se s uspokojením ohlédnout za naší prací. Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaše poznámky. Já bych vám rád všem připomenul, že hlasování na ITRE bude 21. listopadu a budeme tedy hlasovat 21. listopadu o této zprávě. A nyní možná přeskočíme k bodu 23, to je Nařízení o agentuře ENISA, agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost, přičemž zpravodajkou je Angelika Niemler. Víme, že kybernetická bezpečnost je nespírně důležité téma, probírá, probíhá zrovna náročný eh, trialog. Vážená zpravodajko Angeliko, kdybyste nám k tomu něco mohla říci, jak to vidíte, jak se věci vyvíjejí byli bychom rádi. Děkujeme, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Velice ráda vás budu informovat. V červenci výbor udělal mandát pro triolo, potvrdil se v září a od té doby jsme měli dva neformální trialogy. Chci poděkovat také panu předsedovi, vážený pane Busku, že jste byl osobně přítomen a vedl jste naše rozpravy. Na tom prvním trialogu jsme řešili roli úkolů a kompetencí agentury ENISA. Na druhém trialogu jsme primárně řešili otázku, jak e, nastavit smysluplný systém certifikace v Evropě v oblasti kybernetické bezpečnosti. Plánujeme ještě pracovní trialog na listopad a rádi bychom 28. listopadu uzavřeli vyjednávání. Takže nás čekají ještě dva trialogy, přičemž ten poslední trialog by měl to celé nějakým způsobem schrnout a uzavřít. Tolik k procedurálním otázkám a co se týče obsahu, můžu být také stručná. První téma, jaké úkoly a kompetence má mít Evropská agentura ENISA my jsme proto, aby měla permanentní mandát eh, s postupným navyšováním personálu a zdvojnásobením rozpočtu. Tam vlastně nejsou eh, nějak rozdílné názory oproti radě. My chceme, aby ENISA byla účinnou jednotkou na Evropské unii, eh, úrovni Evropské unie, protože takové útoky typu WannaCry a podobně mají rozměry, které jdou nad rámec jednoho členského státu a proto je důležité, aby zde byla lepší koordinace i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Takže Enisa by měla mít silnou úlohu a vlastní kompetence, to žádáme. My eh, Členské státy vidí Enisu spíše jako takovou podpůrnou jednotku, ještě o tom diskutujeme, doufáme, že se dobereme kompromisu. Druhé téma, schémata certifikace, tam hlavně otázka, jak zapojit jednotlivé aktéry. Zvláště pak eh, průmyslová odvětví dobrým způsobem, jsou zde různé modely, my usilujeme o ten náš model, členské státy chtějí hrát silnější roli, chtějí sami mít možnost dávat enizy instrukce přes své bezpeč... Eh, jednotky kybernetické bezpečnosti. My říkáme, ne, to může dělat jenom komise, protože ENISA je evropská agentura, Evropský úřad, která nemůže přijímat nějaké povely z členských států. Takže o tom ještě stále debatujeme. Potom diskuse, zda potřebujeme závaznou certifikaci, povinnou certifikaci. E, my plánujeme povinnou certifikaci u kritické infrastruktury pro její provozovatele. Členské státy to ještě neřešily, to pro ně zatím nové téma, tam jsme tady zatím nedospěli k pokroku. A poslední téma, co je také důležité, zapojení spotřebitele do agentury pro kybernetickou bezpečnost, protože i spotřebitel může hrát důležitou roli. A proto o těch certifikovaných produktů a služeb certifikátem kybernetické bezpečnosti, aby zde byla i taková produktová informace do výrobce nebo prodejce. A tam zatím narážíme také na spíše na zdrženlivost u členských států, kdy rada ještě není ochotná říci, že by toto podpořila, ale také rada není nějak striktně proti, prostě to musí ještě oni sami projednat. Potrženo sečteno, myslím, že nejsme na špatné cestě, ale uznáváme, že jsou zde rozdílné podlahy, že členské státy říkají, že kybernetická bezpečnost je jejich kompetence, my ji nechceme nikomu brát, mají know-how ob expertízu, kterou si vybudovali, ale chceme mít i silnou agenturu na evropské úrovni vybudovat ji a o tom ještě diskutujeme. Děkuji, děkuji paní kolegyně za jasné vystoupení. Jsou k tomu nějaké poznámky, připomínku? Pan Rubik. Děkuji. Já děkuji Angelice Nibler, protože Enisa je klíčem našeho digitálního vnitřního trhu a také děkuji za globální budování důvěry hraje důležitou roli, bude hrát důležitou roli, protože důvěra na internetu je něco, co se musí speciálně budovat. Proto je pro mě vždy důležité, abychom nenahlíželi Enisu jako takovou, jakožto dobrou vybavenou jednotku, která fungovala vertikálně, musíme ji horizontálně propojit s Berekem. Protože Berek regulátor digitálního jednotlivého trhu má důležitou roli a na digitálním trhu právě působí ENISA. Potom na druhé straně máme ještě ESU a pokud chceme mít například pořádný jednotný trh v oblasti elektřiny, který bude znamenat zabezpečené dodávky, tak zde opět zase kompetence ESA, ENISA a BEREK a vypracovat kompetence společně, protože eh, rozvodná síť může být řízená optimálně také jenom zase díky digitálním a optickým kabelům a proto evropská kybernetická bezpečnost je něco, co se musí řešit intenzivněji, protože další vývoj ENISY a ochrana sítí má pro nás prioritu. A proto, Angeliko, děkuji, jen tak dál, myslím, že jsme zde na správné cestě. Děkuji. Děkuji, pane kolego. To byla jasná slova. Angeliko, chcete na to zareagovat? Ne. Děkuji. Takže, přátelé, to byl bod číslo 23 na našem programu, ale nyní se budeme vracet a to k bodu číslo 17, zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Paní zpravodajku je eh, místo předsedkyně paní Patricia Toja. Program VFR vlastně združuje čtyři stávající programy. Jeden z nich je program Kosme. A my zde máme výlučnou příslušnost podle článku 54 jednacího řádu. Pro všechny záležitosti týkající se stávajícího programu Kosme. A potom máme sdílenou pravomoc výbory IMCO, ENVY, AGRI, ECON, týkající se dalších částí návrhu, které jdou tedy nad rámec Kosme. Takže ta část návrhu pro jednotný trh, to je naše výlučná pravomoc a potom řada dalších, vlastně skoro většina z toho návrhu je sdílená pravomoc s ostatními. Paní Patrice, to je, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vím, že máme eh, sdílené pravomoci s jinými výbory a že tedy pan předseda musel bojovat na konferenci předsedů za tu naši eh, úlohu protože právě my bychom měli posuzovat tyto programy, když se nám do toho snaží, snaží vměšovat jiné výbory a děkuji tedy za to, to složitou práci předsedy Buska. Co se týče tedy našeho bodu, jedná se o nový návrh programu COSME. Já bych chtěla nejprve říci, že tento program fungoval, bohužel neměl k dispozici dostatek zdrojů, ale v mnoha zemích Unie fungoval a představoval eh, obrázek Evropy, který byl velice blízký malým a středním podnikům. Je možné zjednodušovat, ale podniky to eh, vnímali pozitivně. Já to znám i ze svého vlastního eh, regionu, kde byly dobré projekty a ten, to vnímání je skutečně spíše pozitivní. Víme, že realita malých či mikropodniků eh, je taková, že eh, museli projít eh, ekonomickým a průmyslovým přechodem, aby přežili, museli vstřebat nejrůznější změny toho průmyslového prostředí po hospodářské a finanční krizi, také v důsledku globalizace, která ovlivňuje veškerou ekonomiku. Myslím, že především je třeba posílit a zdůraznit specifikum programu COSME, právě proto, že potřebujeme poskytovat komunitární podporu nárokům na inovace, jimž čelí malé a střední podniky. Jedná se o technologické inovace, kdy někdy je třeba měnit výrobky či procesy, dále organizační inovace. Eh, řada malých a středních podniků si uvědomuje, že vedle technologické modernizace potřebují také eh, odbornou přípravu zaměstnanců, kteří mají používat nové technologie. Nová technologie znamená novou organizaci práce, eh, novou organizaci podniku. Takže to je také další aspekt vedle toho tradičního finančního přístupu k úvěrům, také je třeba napojit malé, střední a mikro podniky na e, různé sítě e, a právě i toto by mohl e, tento program podpořit, aby se vytvářely různé sítě podniků uvnitř určitých území. A jsem trochu zklamaná tím, že Kosme byl trochu jaksi Mm, potlačen v některých eh, dalších aspektech eh, toho nového programu, eh, které, který se týká také statistik a podobně. Myslím, že by si zasloužil nějakou samostatnou zmínku. Takže každý pozměňovací návrh, který se bude snažit posílit image Kosme, eh, to já budu považovat za důležité a rozhodně přijatelné, protože eh, je tady třeba posílit tu značku a také rozpočet Kosme. Eh, pan komisař Ettinger chce omezovat Eh, finanční prostředky něčeho, co fungovalo a co by naopak potřebovalo více prostředků, nikoli méně prostředků, chceme-li takovýto ekonomický systém podporovat. Takže tímto aspektem se budeme ještě zabývat. Také můžeme rozvíjet různé typy opatření, které tady chceme dělat. Mluvila jsem eh, o vzdělávání, organizace, může se jednat také o manažerské schopnosti, také je třeba posílit i některé další aspekty tohoto programu, například eh, síť European Enterprise Network. To je síť, která v některých zemích fungovala velice dobře a měli bychom tedy posilovat a rozvíjet úlohu této sítě. V některých eh, zemích eh, tam by to měla komise ověřit, jak ta síť fungovala a možná by měla definovat nějaké standardy tak aby ten, ty body sítě v jednotlivých zemích poskytovaly stejné služby. Je to stejná síť, která má pomáhat podnikům, ale prostě v některých zemích dělá něco, v některých zemích dělá něco jiného a toto by se mělo změnit. A poslední věc, kterou chci zmínit. Eh, já bych chtěla také se zaměřit na sociální podniky, v Evropě se hovoří o sociální ekonomice, sociálně tržní ekonomice, ale málo se pro ní dělá. Jedná se tedy o sociální eh, podniky, které často třeba nepropouštěly eh, v dobách krize, protože působí na nějakém konkrétním území, spolupracují s konkrétními lidmi z tohoto území v souvislosti se službami, které Eh, poskytují. A já si myslím, že by i tyto podniky měly mít přístup ke eh, kozme. Eh, mám málo času, pak je tady ještě otázka vztahu s Invest EU. Možná ještě stručně, jak jsem říkala, ruší se věci, které fungují Erasmus funguje velice dobře, podporuje se, tady to také funguje velice dobře, tak proč bychom měli omezovat něco, co je dobře známo v dobrém duchu? A já tedy v tomto smyslu předložím eh, pozměňovací návrh týkající se i napojení na další programy. Omlouvám se za překročení času. Děkuji. Děkuji, ještě budete mít možnost říct si pár slov eh, na závěr naší diskuse. Nyní bych vyzval stínové zpravodaje, aby si vzali slovo za RPP e pan Rybik. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat paní kolegyni Toja, protože opravdu tu věc dělá z plného srdce a myslím, že se oba budeme v této věci dobře rozumět. Víme, že ten program CIP tehdy vznikl pro malé a střední podniky. Competition and Innovation program na posledním rakouském předsednictví se o tom velice pozitivně jednalo a dotáhli jsme to do konce, takže jsem optimista, že i projekt Kosme není za rakouského předsednictví se bude řešit podobnou vitalitou. Pro nás je to prostě důležité. Víme, že malé a střední podniky jsou páteří evropského blahobytu a prosperity a malé a střední podniky vlastně vytváří 50% HDP a zaměstnávají dvě třetiny zaměstnanců a nárůst počtu zaměstnanců je u malých a středních podniků největší, zatímco velké koncerny propouštějí řadu zaměstnanců, tak malé a střední podniky naopak rostou. Takže upscaling MSP je nesmírně důležité téma. Protože nakonec jsou to malé a střední podniky, kdo platí 80% daní, což třeba Amazon a jiné mezinárodní koncerny neplatí, ale ty malé podniky, které působí přímo na místě, prostě v plném rozsahu platí své daně. Tak zde by bylo také spravedlivé, aby malé a střední podniky eh, měly úlevu a velké podniky jim bylo měřeno stejným metrem jako těm malým. Tak abychom se měli zaměřit na rodinné podniky. Na jednu stranu zde máme firmy, které jsou kotované na burze a každý kvartál musí vykazovat zisk, takže na ně velký tlak na tyto firmy. A na druhou stranu máme ty malé a střední podniky, rodinné podniky a v rodinných podnicích, tam jde vlastně o generace, a také o to, že se chovají k zaměstnancům jakožto k příslušníkům rodiny a je zde důležité také vzdělávání, rozvíjení kompetencí a zohlednění stability daného podniku. European Enterprise Network je proto důležité posilovat i v tzv. nových členských státech. Náš panel STOA vypracoval studii, o nových členských zemích, proč tam eh, výdaje na výzkum a další eh, dotační prostředky nejsou dostatečně čerpány. Je to dané vlastně vytvářením kapacit, kdy je to velký problém pro veřejnou zprávu vlastně vyplňovat ty žádosti, problémy jazykových verzí těch žádostí a podobně. Takže my chceme, aby ta síť Enterprise Network právě v těch nových členských státech byla posilována. U velkých projektů, jako máme například EFSI nebo Fond Madat, tam jdou, jde o částky e, mnoha stovkách miliard. A co se týče Kosme, jako tak jako jsme u ITRE třeba eh, vyjednávali ten projem Eurostars, tak nebo zase projekt Eureka, aby i třetí organizace měly možnost eh, využívání těchto prostředků a souhlasím s paní to, že Erasmus pro mladé podnikatele byl opravdu velice úspěšný program a měl by se rozšířit pro mezinárodní výměnu, a měl by si také ponechat svůj název. To bych podpořil, co by pozměňovací návrh. Děkuji za EKR, pan Bašir. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát eh, zpravodajce k návrhu stanoviska. Ten návrh je eh, hodnotný pro průmysl a především pro malé a střední podniky. A my se těšíme na plodnou diskusi s paní zpravodajkou a s dalšími stínovými zpravodaji. Návrh komise má řadu užitečných ustanovení. Pokračování programu COSME je prioritou pro naši politickou skupinu a pro tento výbor jako celek. Získalo se to dobrý ohlas u průmyslu a měl by tento program přinášet výsledky v příštím VFR. Návrh stanoviska ITRE vylepšuje návrh komise mnoha způsoby. Koncept sociálních podniků a mikropodniků, to je vítané doplnění. Myslím, že takovéto podniky eh, mohou eh, překonat ten věčný argument eh, veřejný versus soukromý sektor. Tyto podniky také mohou být nositeli inovací. Malí, když budou malí podnik, malé podniky spolupracovat, mohou dosáhnout úspor z rozsahu. Inovace a technologie jsou také důležitým nástrojem pro úspěch nových podnikatelských modelů. Pokud jde o selhání trhu, chápeme úmysl zpravodajky, ale neexistuje žádná pracovní definice selhání trhu, takže bychom raději toto vynechali. Podobně, i když podporujeme kvalitní pracovní místa eh, a oblast eh, work, workers buyouts, to je zajímavá myšlenka, ale eh, myslíme si, že to nespadá do působnosti tohoto návrhu. Není jasné, jak v praxi bychom mohli těchto cílů dosahovat. Jedna z věcí, s níž musíme souhlasit, je posílení podnikatelského prostředí. Schémata monitorování také mohou být velice užitečná v tomto kontextu, zvláště pro skupiny, které eh, nemají takovou chuť do podnikání. Také rozhodně podporujeme, aby tento program měl mezinárodní rozměr. Například je třeba podporovat průmyslovou a regulační spolupráci s třetími zeměmi. Netarifní překážky totiž jsou eh, problémem pro podnikání, když některé dva významné standardy se navzájem neuznávají. A e, vítáme tedy příslušná ustanovení. Také podporujeme ustanovení na snižování administrativní zátěže a podporujeme opatření, která mají vyjasnit synergie s dalšími programy. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Nyní pan kolega Telička z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se vám i paní zpravodajce za své spoždění. To znamená, že jsem přišel o část úvodních e, poznámek, ale mám na starost i jednu věc v TRAN a překrývá se to časově. Dovolte několik poznámek. Za prvé, vítám tento návrh. Myslím, že integrace je správným krokem. Připouštím, že mám určité otazníky v tom, zda nezacházíme s tou integrací příliš daleko, zda eh, se dobře podaří vymezit priority a máme tedy snahu snížit administrativní zátěž, ale zdá spíše nakonec se ten efekt nebude opačný, ale to jen tak na okraj. Eh, je třeba to ještě vyjasnit, tuto otázku. Eh, mrzí mě, že komise vzhledem k tomu, že eh, budeme ještě muset jednat s radou, byla poměrně skromná ohledně navrženého rozpočtu. Vlastně navrhuje to stejné, co dosud. A na radě budeme ještě toto eh, také čelit eh, problémům a já si myslím, že to neodráží potřeby jednotlivých částí programu. Pokud jde o samotnou zprávu paní Toja, myslím, že je velice dobrá. Myslím, že se mohu stotožnit s eh, velkou většinou jejich návrhů. Mluvil jsem o rozpočtu a jsem rád, že zpravodajka se tím zabývá, protože budeme asi muset najít nějaký kompromis. Koncepce sociálních podniků i s tím odůvodněním, které paní Toja poskytla, eh, to je věc, kterou mohu plně podpořit. Na druhé straně otázka místních veřejných podniků, ta definice, kterou zde máme, tím mám trochu problémy, nebo spíš hodně problémy, budeme na tom muset ještě pracovat. Mám trochu obavy, že tyto soukromé firmy, eh, respektive soukromé firmy nesou riziko a budou v této soutěži znevýhodněny. Takže to by asi bylo problematické pro naši skupinu, ale doufám, že se nám to podaří nějak vyřešit. také si cením snahy zpravodajky článek 3 o cílech a 8 o způsobilých opatřeních je trošku zpřesnit. To také ale jde může podpořit. Děkuji a těším se na finalizaci návrhu. Thank you. Thank you very much, Pavel. Děkuji, Pavle. Za zelené paní Tilimec. Děkuji. Vážení kolegové, vážení No, zpravodajko. Chtěla bych poděkovat za velkou práci, kterou odvedla. Chtěla bych zdůraznit, že včera IPCC přijalo zvláštní zprávu o scénáři 1,5 stupně, což je klíčový moment eh, pařížské dohody, kterou jsme všichni podepsali. Jestliže se omezí globální oteplování o 1,5 stupně do konce století, tak to stále ještě je proveditelné, ale naše veřejné politiky nejsou eh, proto odpovídající a potřebují radikální transformaci je potřeba přispět k dekarbonizační agendě a k dosažení horizontálního cíle alespoň 30 klimatických výdajů. Paní zpravodajko, souhlasím s některými vašimi pozměňovacími návrhy, jako třeba soustředění se na udržitelnost, dále navýšení rozpočtu pro malé a střední podniky nebo eh, one-stop shop pro usnadnění přístupu. Nicméně bych chtěla zdůraznit tři body které mě zvlášť zaujaly v tom návrhu komise. Za prvé udržitelnost. V návrhu komise je určitý koncept udržitelnosti a odpovídající kritéria a ukazatele, které jsou dobře vypracované v kosme a obsahují třeba otázku eh, o klimatické odolnosti ekonomiky a eh, ukazatele, které potom zmizely v návrhu komise. Jako zelení považujeme eh, udržitelnost jako něco, co jde ruku v ruce s eh, konkurenceschopností. A to eh, je důležité zvlášť pro malé a střední podniky a startupy, takže já předložím pozměňovací návrhy, které upřesní ta kritéria udržitelnosti a ukazatele pro ní. Za druhé, monitorování a, a vykazy. Eh, obecné požadavky na monitorování a výkaznictví jsou poměrně obecné v porovnání s aktuálním programem COSME. Na jednu stranu chápu, že pokud se věnujeme otázkou ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin a statistik, tak požadavky na monitorování a výkaznictví se mohou špatně stanovovat. Nicméně pokud chceme eh, eh, efektivně implementovat tuto legislativu ve prospěch příjemců, potřebujeme pravidelně vědět, co se děje, abychom si byli vědomi nedostatku a také pozitivních aspektů programu. Proto určité požadavky je potřeba definovat tímto směrem a já se specificky zaměřím právě na to. Za třetí a konečně specifické potřeby malých a středních podniků, jak správně uvádí paní Toja ve své zprávě, tom v, v programu Kosme jsou dobře uvedeny různé specifické cílové skupiny, které potřebují pomoc v oblasti eh, třeba vzdělávání, v, v, v podnikatelské kultuře a podobně, přístup k financím, jak omezovat administrativní zátěž a podobně. Pan předseda přerušuje. Pomaleji, prosím, pomaleji, prosím. U vás čas už stejně vypršel. Já to už končím, končím. One Stop Shop, ten bude užitečný. Děkuji zpravodajce a těším se na další spolupráci. Omlouvám se. Děkuji. Omlouvám se našim tlumočníkům, možná jsem zareagoval příliš pozdě, neměla byste mluvit tak rychle. Omlouvám se. Ano. A nyní požádám pana Kohlíčka, je možné, že byste mohl zastoupit paní Paloma Lapes Bermeho, která je spravodajkou, stínovou spravodajkou. Rovnocenou náhradou ale přesto se pokusím. Yes, please. Eh, malé a střední podniky, jak správně říká zpravodajka, jsou velmi důležité. Eh, v České republice máme velmi dobré zkušenosti v uvozovkách s tím, jak do rozpočtu málo přispívají velké firmy, protože mají neustále nějaké úlevy, zatímco právě malé a střední firmy nám zůstávají doma a platí skutečně daně. Konec konců část našich velkých firm nejsou dokonce ani české firmy. Mají oficiálně sídlo v jiných zemích Evropské unie. Říká se tomu daňová optimalizace. Je to jedna z velkých sprostáren uvnitř Evropské unie. A teď ke zprávě. Myslím si, že je dobře, že zpravodajka zahrnuje mezi podniky také sociální podniky a podniky veřejné služeb, které působí v obcích a které mohou být podporovány právě obcemi. Ty cílové skupiny jsou tam velmi dobře popsány a Eh, já bych osobně hodnotil jako velmi pozitivní soustředění administrativy. Ten one-stop shop, to je velice důležité. Eh, trošičku, když se obrátím na moji předchůdkyni tady ze Zelených, eh, já bych tam trošku víc zdůraznil tu zelenou složku. U nás je spousta malých provozovatelů, obnovitelných zdrojů energie a ta pomoc je taková všelijaká. Čili eh, myslím si, že právě tam by se dalo udělat ještě spousta zajímavé práce, aby to nebyli jenom obchodníci, malí řemeslníci, ale i malí dodavatelé energií, abychom jim trošku administrativně pomohli. Jinak hodnotím tu zprávu jako velký pokrok a doufám, že moje kolegyně jako stínová zpravodajka bude velmi dobře spolupracovat se zpravodajkou Madame Toja. Děkuji. Thank you. Thank you, On... Děkuji kolegové a za EFDD paní Amato. Grazie, presidente. Děkuji. Víme všichni, že globalizace a krize vystavily malé a střední podniky velké zkoušce. Mnohé museli zavřít, některé stále se ještě potýkají se všemi důsledky, které dobře známe z hlediska zaměstnanosti a ekonomické prosperity. Program jednotného trhu se snaží o harmonizaci různých norem. Mělo by to podpořit podniky a jejich konkurenceschopnost, mělo by to podpořit jejich přístup k finančním službám, mělo by to zlepšit ochranu spotřebitelů. Myslím si, že potřebujeme rozhodnější úsilí ve prospěch firem. Eh, potřebujeme posílit program COSME ve prospěch malých a středních podniků. Další aspekt eh, to je schromažďování statistických údajů, především eh, desagregovaných. Je třeba zavést princip ekoudržitelnosti do všech oblastí Eh, musíme mít na mysli eh, nejen pařížské dohody, ale také snahu dosáhnout dekarbonizace ekonomiky do roku 2050. Pokud jde o finanční služby, podobně jako o Invest EU, by se měla zakázat podpora příliš rizikových operací. Musíme také zajistit eh, lepší finanční gramotnost těch příjemců nebo adresátů takovýchto operací. To je důležitá služba, kterou bychom mohli poskytnout podnikům i občanům. Připomínám, že tento program se zabývá také statistikami. To je relevantní argument, ale také to může být kámen úrazu v některých odvětvích. Musíme najít odvahu vedle HDP hodnotit i údaje týkající se třeba sociálního pokroku nebo pokroku v oblasti ekudržitelnosti. To by bylo velice eh, užitečné. Měly by se hodnotit údaje jako eh, znečištění, emise a podobně. A to by byl skutečně solidní základ pro volbu politik, které budou prospěšné pro naše podniky a občany. Myslím, že to jsou cíle, které budeme mít na mysli, až budeme připravovat naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji vám velice. A nyní paní Kristýn Schreiber z DG Gross dostane slovo. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko, vážení stínoví zpravodajové. Jako ředitel pro uh, politiku uh, a DG Gross a dalších mě velice těší podpora z vašeho výboru, které se nám trvale dostává v této oblasti politické a na základě hodnocení programu COSME, eh, které bylo velmi pozitivní, jsme právě mm, předložili tento návrh jak v rámci integrovaného jednotného trhu jako specifický pilíř pro malé a střední podniky, který by mohl budovat na pozitivní práci z minulosti se snahou reagovat na nové výzvy tak mi dovolte, abych vás ujistila, že ten pilíř malých a středních podniků je jasně identifikovaný a chceme nadále pokračovat v relativních eh, v těch nástrojích pokračovat, ať už se jedná o nástroje eh, finanční, nefinanční, administrativní a tak dále a podporovat synergie a, a co nejefektivněji Eh, podporovat malé střední podniky jako v minulosti. Děkuji za jednotlivé návrhy k eh, síti Enterprise eh, Europe za podporu inovací. Pan Rybich upozorňoval na některá zlepšení. Samozřejmě v některých zemích je podpora lepší než jinde, ale důležité je, že to je pořád ta velká vlajková loď, kde potřebujeme podporu a kde budeme budovat na existující práci a jsme stále otevření různým výzvám eh, ohledně eh, toho, jak by mohly třeba malé a střední podniky využívat dohody o volném obchodě v rámci internacionalizace a to všechno bude možné právě díky dobře ehm, založené té síti a dobře zafinancované. Mnozí tady zmínili užitečnost eh, sociální ekonomiky, Děkujeme, že jste to tam uvedli. My se domníváme, že um, sociální ekonomiku a sociální podnikání je, je samozřejmě potřeba zohlednit ze široka, protože tam jsou různé aspekty. A co se týče programu Erasmus pro podnikatele, tady zase děkujeme velice pro podporu vašeho výboru. Domnívám se skutečně, že to je příklad programu, který je omezený, ale přitom má veliký dopad a my bychom si přáli v tomto programu pokračovat. Eh, to vedle, ten název je vedlejší, ale chceme klást na to, že to je vlastně jaksi mentorský program, že souvisí s podnikáním a ujišťuji vás, pane Rubichu, o tom mezinárodním aspektu. My nyní eh, vytváž, aplikujeme i mezinárodní eh, v spolupráci v rámci tohoto programu a na tom chceme budovat. Co se týče finančních alokací, tak bych chtěla upřesnit, že my nenavrhujeme méně peněz než dříve, ale samozřejmě pokud máme převzít ještě další věci eh, na palubu, tak prostě na to potřebujeme zdroje. Nebudu zacházet do dalších podrobností ohledně pozměňovacích návrhů. Vždy je potřeba samozřejmě nalézt eh, rovnováhu, aby ukazatele byly smysluplné, aby se nevytvářela zbytečná administrativní zátěž a také současně upravujeme eh, ukazatele kontextu eh, Evropské podnikatelské sítě tak, aby těch ukazatelů bylo co nejméně a informací co nejvíce. Takže některé tyto techničtější aspekty já tady nebudu rozvádět, ale domníváme se, že, že eh, každopádně ta vaše podpora je, je pro nás velmi posilující a, a děkujeme. Děkuji vám. Paní Patricia Toja, naše zpravodajka. Děkuji všem kolegům, protože všichni eh, přinesli nějaké doplnění a myslím, že všechny ty návrhy od pana Rubiga i od dalších eh, si rozhodně zasluhují naši pozornost a také eh, přijetí. Budeme pak dopodrobna eh, zkoumat i to, co říkal pan Telička, který tady už není. Byly tam některé body, o kterých říkal, že by je chtěl lépe pochopit, pokud jde o ty lokální služby. Možná tam jsou jiné právní systémy v různých zemích. E, myslím, že to jsou společnosti, které si zaslouží podporu, ale osobně, e, společně se pak rozhodneme, jak postupovat, co si získá většinu. Souhlasím e, s tím, co říkal Mec o udržitelnosti. Všechny příspěvky, myslím, byly v duchu, s nímž mohu souhlasit. Myslím, že je třeba trochu posílit ten finanční příděl Eh, část půjde i na Enterprise eh, Network, nebo European Enterprise Network, ale nezapomínejme, že musíme zlepšit eh, přístup malých a středních podniků k financování. Všichni říkají, že to je dobrý program, ale mnohé podniky se pak chtěly zúčastnit toho programu, zjistilo se, že už tam nejsou dostatečné prostředky. To znamená, že pokud eh, se nenajdou nějaké eh, finance, tak malé a střední podniky potom řeknou, že se nebudou námáhat s přípravou projektu, když eh, míra úspěšnosti je tak nízká, když jen málo projektů dostane peníze. Takže budeme eh, na tom ještě pracovat s kolegy s novými zpravodaji a uvidíme, jak to dopadne. Děkuji vám. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 15. říjen. Projednány budou v listopadu 15. 21. Eh, listopadu se bude hlasovat vitré a v příslušném výboru 21. ledna. Takže to je všechno k bodu 17. Bod 18 na programu. Prezentace výroční zprávy o sledování trhu agentury ACER a výměna názorů. Prezentaci provede Alberto Potočník, mm, ředitel ACER. Takže, pane řediteli, mohu-li, prosím, máte slovo. Posaďte se u nás. A pan Alberto Potočník, ředitel ACER, měl nastoupit 15. září do funkce a nyní bude dočasným ředitelem pro další období, a třetí energetický balíček a úkoly ACER s monitorováním vnitřního trhu elektřiny a plynu, tak pro tento účel agentura připravuje výroční monitorovací zprávu která se týká ze čtyř částí. Jedná se o elektři- velkou obchod s elektřinou, v, e, nafta, potom obchod s elektřinou a, malo, eh, a eh, dvě části z roku 2018, to je dodatek ke zprávě, eh, ten byl publikován minulý týden, to je o velkou obchodu s plynem a předběžná část týkající se malou obchodu s elektřinou. A 22. října bude publikován zbytek, takže pro nás je to velmi důležité, takže pane řediteli, my vás rádi vyslechneme a seznámíme se s vašimi názory na monitorování eh, těchto trhů, protože ACER je velice důležitý, důležitou součástí našeho trhu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, je mi ctí být tady mezi vámi abych vás seznámil s některými výsledky našeho výročního monitorování. Jak říkal pan předseda, tento rok je poslední, kdy se věnujeme čtyřem oblastem, to znamená velkou obchod s elektřinou, velkou obchod s plynem, eh, malou obchod s elektřinou a plynem a ochrana spotřebitelů v tom krátkém čase, který mám k dispozici, se soustředím na hlavní poselství, která vyplynula z naší eh, monitorovací aktivity. A uvidíme, že některá ta pozitivní poselství z minulého roku se potvrdila, jakož i některé výzvy, kterým trh nadále čelí. Ale podstatné a dobré, a to už se objevilo i loni, je, že práce tohoto parlamentu a dalších institucí posiluje proces liberalizace trhu s energetikou a vytváření interního eh, trhu energie v Evropě. Práce národních regulátorů a jednotlivých subjektů přináší své plody a koneční spotřebitelé začínají z toho mít užitek z těchto procesů. Takže já bych začal těmi pozitivními poselstvími maloobchodní ceny klesají. To samo o sobě je pozitivní poselství, ale neměli bychom to přeceňovat, protože to není jenom výsledek dobře fungujícího trhu. Do určité míry to souvisí také s mezinárodním eh, trhem a trendy na mezinárodních trzích s energií, ale hrdí můžeme být na tom, že konečně od loňska maloobchodní ceny eh, sledují vývoj velkoobchodních cen. V minulosti velkoobchodní ceny klesaly a maloobchodní ceny dál stoupaly. Zatímco od loňska vidíme, že tyto obě ceny sledují stejné trendy, což znamená, že trh funguje lépe protože cenové signály z velkého obchodního trhu dochází i na, k, ke spotřebitelům. Sporná část toho, co my platíme jako spotřebitelé, e, stále klesá. E, ta část, to je to, co pokrývá cenu té samotné komodity, toho plynu a elektřiny, ale musíme platit i další výdaje za, za přenos elektřiny do našich domovů a firem, údržbu sítí, potom daně, poplatky a další aspekty, jako třeba Ehm, cenu dotací a podobně, to představuje velikou složku. A to není hodnocení, jestli je to dobře nebo špatně, je to prostě tak. A ehm, prostor pro hospodářskou soutěž je poměrně malou součástí toho, co platíme. U elektřiny je to třetina a u plynu méně než polovina. To musíme mít na paměti, když se snažíme podporovat hospodářskou soutěž. A konečně maloobchodní ceny odrážejí také velkoobchodní ceny, ceny a podívejme se, co se děje na velkoobchodním trhu. Nejprve plyn. V plynu vidíme, že kodex ehm, Network code, které byly v loňském roce přijaty, mají vliv na trh. Čím dál více kapacit je eh, obchodováno krátkodobě, zatímco dlouhodobě projekty, eh, kontrakty, ty modré, jsou sice stále dominantní, ale vidíte, že nahoře ta žlutá vrstva získává na významu. Také vidíme, že i přes eh, rostoucí fyzické kapacity tak míra rezervací klesá, to znamená, že je více konkurence, je tam eh, lehký přebytek kapacit, což je dobré pro konkurenceschopnost nebo hospodářskou soutěž a vidíme, že využívání kapacit lépe odpovídá a reaguje na krátkodobé výkyvy na trhu. To znamená, plynové kapacity jsou efektivněji využívány. Toto také zlepšuje bez, zabezpečení bezpečnost dodávek. Tady vidíme třeba jedno opatření bezpečnosti dodávek, Eh, index eh, schopnosti eh, trhu s plynem a členských zemí reagovat na absenci jednoho ze zdrojů Eh, od dominantního dodavatele. A tady vidíme celou řadu firm, které zlepšily ten eh, modrý sloupec v porovnání s rokem 2013. To je, a ta červená tečka, to je z roku 2017. V posledních údajů vidíme, že se to v mnoha zemích zlepšilo a v některých zemích je to daleko výš, což podle našeho názoru představuje zhruba asi 110 takže jakmile by zmizel jeden dodavatel, tak stále ještě jsou schopni obhospodařovat eh, trh s desetiprocentní rezervou. Eh, pokud bychom eh, si stanovili ten 110% benchmark, tak tam by ne, ne, vidět, že ten mo, velký dodavatel už nemá monopolní postavení a tento jev tedy se stále rozvíjí. Takže také zlepšení využití e, p, interkonektorů a propojení. Mně se moc líbí tyto mapy. E, tady vidíme mapu Evropy a vidíme e, zdroje a náklady v jednotlivých zemích, a třeba v Nizozemsku e, TTF, to považujeme za nejlikvidnější hub na celém kontinentu, jeden z nejlikvidnějších v Evropě obecně z MBP z Británie. A každopádně tady to, ty žluté země, to jsou ty, které, kde eh, se hodně přibližují eh, tě, TTF sourcingu světle modré eh, se pohybují mezi jedním a třemi eury a tmavomodré nad 3 eura. A tady vidíme ten posun od roku 2012 na levo eh, po rok 2017 eh, eh, vpravo a vidíme více žluté. To znamená, dodavatele, ti, kteří prodávají plyn nám a firmám v Evropě, jej dokáží získat za daleko rovnějších podmínek. A zajímavé na tom je, že ta žlutá ne, nemíří od východu na západ. Stále většina plynu přichází ve, od východu ale nejsou nejnižší ceny na východě, je to e, vlastně určováno e, konkurenceschopným trhem. A konkurenceschopný trh je výsledek úsilí evropských institucí a dalších subjektů, protože hospodářská soutěž je právě to, co snižuje náklady a ceny. Takže to jsou ta tři poselství, která jsem e, chtěl předat, co se týče plynu. A tady elektřina. Máme taky pár dobrých zpráv. Míra účinnosti využití našich interkonektorů v denním rámci se zvýšily a zůstávají vysoké, kolem 85-86%, to znamená po tuto dobu ty konektory eh, ve dne jsou využívány ekonomicky, takže snažíme se maximálně využít to, co máme. A mapa ukazuje, dva velké regionální trhy, které máme. Propojení regionu od Gibraltaru až po Barencovo moře, to je 19 eh, lokalit a potom eh, až 4 MMC, kde je Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, ta druhá skupina. A tyto dva regiony jsou také propojeny ještě s dalšími regiony eh, co se týče denního využití v rámci jednoho dne, tam by mělo dojít k nárůstu obchodů během tohoto roku. Takže příští rok, až vás seznámím s výroční zprávou, tak uvidíte ty intraday time frame lepší. To je dobrá zpráva. Jsou tu i určité výzvy a tady jsou dvě hlavní výzvy kterým čelíme v tuto chvíli. Nejprve je to nízká míra využití přeshraničních kapacit. My jsme přesvědčeni, že v průměru v Evropě pouze polovina toho, co by se dalo nabídnout na trh, je na tom trochu nabídnuto přeshraničně. A tady na této mapě vidíme výkony jednotlivých eh, regionů ve dvou dimenzích, to znamená využití přeshraničně nějaké propojení a cenové diference mezi sousedícími oblastmi. A vidíte tady velmi málo zelených zemí, čili je potřeba ještě mnoho udělat a zlepšit využití toho, co máme při propojení přes hranice a by se daly využívat další kapacity. A napravo je využití eh, konektorů co do kapacit a zdrojů. To znamená, když se podíváte na jednotlivé země a oblasti, tak eh, jsou země, které mají dostatek zdrojů a ty by měly také brát v potaz své sousedy. To znamená, jaké zdroje mohou být k dispozici v sousedních zemích. A mělo by se to dělat dobře, protože když se to dělá bez konzultování sousedů, tak může dojít k, k, buď k příliš velkým investicím nebo k nedostatečným investicím ve vaší zemi. Ale tady vidíme hlavně země červené a žluté to jsou jejich potenciální přispění přeshraniční Eh, tedy eh, tam nejsou brány v potaz. V jiných zemích je to, určo, je to bráno v potaz deterministicky, to jsou ty světle modré nebo skoro šedé a zatímco tmavě modré jsou ty, kde to je eh, probabilisticky zohledňováno. Konečné poselství je, že ještě můžeme využít kapacity lépe a naši spotřebitelé si to zaslouží. Takže to je náš hrubý hrubý odhad přínosů, které již byly dosaženy a kterých můžeme dosáhnout v budoucnu. Zelená, zelený sloupec je stávající situace. Červená, mm, e, to jsou ty e, to je to, jak bychom si mohli stát, kdybychom implementovali všechna evropská ustanovení, včetně těch doporučení, která jsme jako agentura v posledních letech doporučovali. Velký přínos přinesla integrace trhu, přínos eh, bylo také to day-head coupling, eh, také eh, intraday coupling přineslo efekt, ale ještě by bylo potřeba více využít vyvažování, trochu zlepšit výpočet kapacit, a umožnit více kapacit na trhu a také by se dala zlepšit koordinace bezpečnosti dodávek, k tomu zatím nedochází a v neposlední řadě eh, určitá rekonfigurace nabídkových zón, to je citlivá oblast, ale i to bude potřeba někdy řešit a přineslo by to výsledky, pokud budeme chtít efektivnější konfiguraci. Takže tolik Eh, to je jenom vrchol ledovce eh, v těch dokumentech, které jsme publikovali a budeme brzy publikovat, toho bude daleko víc. Děkuji. Děkujeme vám, pane řediteli, a děkujeme za vaší těžkou práci, kterou odvádíte už 8 let od začátku našeho balíčku od roku 2010 a je velice důležité, že zohledňujete všechny tyto záležitosti. A nyní tedy jako první se chtěl přihlásit pan Langen. Ano. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane řediteli, když se obecně na toto podíváme, tak agentura odvedla dobrou práci. Víme, že postupuje ku předu pomalu, protože členské státy to či ono blokují, zvláště co se týče otázky interkonektorů. To je už řadu let komplikované téma. Ještě si dobře vzpomínám na začátek diskuse, že interkonektory byly odmítány z, eh, u velkých eh, států, interkonektory velkých a malých států, odmítaly velké státy z nitropolitických důvodů a Acer má možnost regulovat a požadovat interkonektory a transferovat je. A v některých zemích můžeme konstatovat pozoruhodné pozitivní výsledky, když se podíváme na vaši výroční zprávu. Byl jsem upozorněn na jiný případ, a sice případ Aquint, kdy francouzská federální agentura pro sítě uvádí, že případný nastávající Brexit, v nějž já osobně sice nevěřím, ale z důvodu nastávajícího eh, Brexitu a toho, že zatím není vyjasněný právní a hospodářský eh, rámec, tak prostě zatím nemůže rozhodnout. A to je tedy celkem zásadní věc mezi Francií a Británií a je tam, jak jsem viděl v seznamu, velká potřeba. Sice ten projekt primárně vlastně přispívá Britům, což je v pořádku. My chceme i z přeshraničního hlediska působit, i když třeba Velká Británie jedná o přistoupení, tak chceme přeshraničně otevřít tento velký trh. Ale Té rozhodovací struktury v rukou vnitrostátních orgánů by znamenaly, že to celé se ještě více zdrží. A proto se vás chci zeptat na toto. Za prvé, existují nějaké spory, kde Acer neměl možnost nějakým způsobem ovlivnit vnitrostátní orgány? A za druhé, můžete něco říci k případu Aquint? Zda si myslíte, že to z vašeho pohledu oprávněné, to, co tvrdí francouzská Commission de Regulation de Energie a to, co prohlásili, a nebo vidíte tu či onde potřebu něco zlepšit. Děkuji vám. Pan kolega Petersen. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také panu Potočníkovi za skvělý úvod. a za úžasnou práci, kterou odvádí vaše agentura pod vaším vedením. Opravdu si toho velice vážím. Rád bych, jenom abych lépe pochopil ta čísla, která jste zmiňoval, tak bych to probral trochu více do hloubky. Jestli tomu rozumím správně, tak ty přeshraniční záležitosti, tak o nich jste řekl, že polovina stávajících přeshraničních kapacit byla využívána v loňském roce. Což je podobné číslo jako v tom předloňském roce, jestli si dobře vzpomínám. Což by tedy mohlo znamenat, chápu to správně, že zde v oblasti přeshraniční výměny nějak zvlášť nepokroč, jsme nepokročili výrazně kupředu. Mohl byste to nějak blíže rozvést? Potom váš slide a týkající se potenciálních přínosů při intenzivnější přeshraniční výměně. Myslím, že to bylo na straně 8. Chápu to správně, že pokud tyto benefity přidáme, tak budeme někde na 10 miliardách eur ročně přínosu pro všechny Evropany, pokud půjdeme touto cestou zcela? Chápu to správně. Mohl byste to možná trochu více rozvést? A ještě jednou velice vám děkuji za skvělou práci, kterou agentura odvádí a kterou odvádíte přímo vy, pane Potočníku. Děkuji, pan Vardalunde. Děkuji, vážený pane řediteli. Vaše prezentace jasně ilustruje velice smutnou realitu že členské státy neotevírají své hranice a snaží si chránit své vlastní nitrostátní trhy. A to je špatná zpráva pro evropské daňové poplatníky. Jejich peníze jsou intenzivně investovány do přenosových soustav, ale nemohou využívat levnější ceny díky přeshraničnímu obchodování. A také integrace obnovitelných zdrojů energie se potýká s různými překročá, překážkami. Uzavřené hranice také Eh, znamenají určité problémy. Podívejme se na belgický trh, co to tak znamená, když takový uzavřený trh nefunguje. Letos asi skončí eh, vyjednávání interinstitucionální o nových pravidelech Acer. A některé státy chtějí Acer oslabit. Myslíme si, že to není dobrý přístup. Naopak potřebujeme silného arbitra na trhu. Že jsme požadovali nezávislý, transparentní a silný Acer, který umožní silnému nezávislému řediteli vyvažovat zájmy členských států proti ACERu a doufáme, že se nakonec najde většina členských států, které podpoří pohled Evropského parlamentu. Děkuji, nyní pan Kolíček. Rád bych se vrátil k našemu poslednímu setkání s panem Potočníkem Nemyslím tím eh, ve Vídni, ale myslím tím tady na výboru, kdy jsme si říkali, že u toků elektrické energie přes hranice jsou určité státy, které jim systémově brání. Konkrétně se jednalo o polské hranice, kde Polsko velmi eh, urputně bránilo jakýmkoliv přetokům energie, ačkoliv eh, ta vedení, zejména na severní Moravě, mezi Slezskem a Severní Moravou jsou velmi dobře vybudována. Druhá moje otázka směřuje eh, k Balkánu. My jsme se bavili o tom, že balkánské státy tady jsou vybarveny jako světle šedé a vlastně hm, nejsou tam nijak blíže specifikovány, ať už se jedná o Bosnu, Hercegovinu, Srbsko, Černou horu, Albánii nebo Makedonii pardon, Severní Makedonii, pokud by tu byl nějaký řek, aby ho neurazil. Tak eh, tam bych se chtěl zeptat, jestli už došlo k nápravě, protože jste nám říkal, že ty státy velmi eh, si brání ty hranice a brání eh, přetoku energie přes hranice, což mohlo způsobit a způsobilo určité problémy. Takže to jsou moje dvě otázky. Děkuji. D'Amato. Paní Damato, děkuji. Děkuji, pane předsedo, v rychlosti. Dvě otázky. Může nám pan ředitel říci, eh, zda nová vedení Poseidon a další zlepší situaci a eh, pak tady byl procentní podíl eh, vliv na cenu z hlediska daní. Máte takováto procenta pro jednotlivé státy, jak eh, tyto poplatky vlastně jsou zohledněny v jednotlivých členských státech? Děkuji. That's all. No a to je vše. To byly otázky a poznámky. A nyní máte slovo opět vy, pane řediteli. Děkuji vám za tyto zajímavé otázky, které umožňují jít do hloubky u některých témat. Pan Langen a možná i pan se na další. Je pravda, že momentálně nevyužíváme interkonektory v plné míře. Ale momentálně zde dochází k určité eh, diskriminaci, co se týče vlastně posuzování těch přeshraničních a interních toků. Zatím to totiž nereflektuje, řekněme, <laughs> realitu z hlediska elektřiny, ale spíše politické dědictví. Takže většinou to kopíruje hranice zemí. Máme Švédsko, Itálie nebo je Norsko mimo EU, kde jsou různé zóny v rámci země, ale v rám, u některých států v podstatě ta zóna odpovídá tomu státu a nikoli elektrické realitě. A aby se zajistily interní toky, tak je třeba potom omezit kapacity na hranicích. A to je ten důvod také, a zde bych asi zareagoval na to, na co se tam ptal pan Kolíček, že u některých hranic například mezi Německem a Polskem nebo na hranici se Slovenskem a Českou republikou se musela komerční kapacita snížit na nulu nebo téměř na nulu, protože většina té stávající kapacity využívají tzv. loop flows, což jsou toky ve smyčce dané interními toky jedné země, ale vzhledem k fyzické realitě země v podstatě se ty toky točí v dané zemi a využívají tu kapacitu v dané zemi. A proto se snažíme navrhovat eh, různá řešení. Například jedno je mít lepší konfiguraci těch zón, anebo aspoň vyslat ten správný signál těm, kdo způsobují ten problém, aby měli jasný přehled o tom, jaké jsou zde náklady, přínosy a možnosti. A o tom už jsme hovořili v roce 2016 a těší nás, že komise zohlednila některá naše eh, doporučení při tom recastu na řízení o elektřině, kterou prezentovala v listopadu 2016. Pane Langen, vy jste hovořil o sporech mezi různými národními regulátory. Vlastně jediný případ, kde můžeme vydávat závazná stanoviska, je tehdy, když se nedohodnou dva nebo více regulačních orgánů vnitrostátní. A ten uh, případ, který byste zmiňoval, tak právě tam reg, eh, regulátor Francie nemo, z Francie nemohl eh, souhlasit s tou výjimkou a proto se obrátili na nás a my jsme před měsícem No, více než před měsícem rozhodli v tomto specifickém případě. A jak jste říkal, je zde velká poptávka na hranici a tento nový interkonektor a další, které vznikají na této hranici, budou eh, cené, ale také přínosné budou-li rozvíjeny v tom regulačním režimu. Nyní máme takový problém s přeshraničními interkonektory v regulovaném režimu ve Francii, protože zdá se, že tomu vnitrostátní legislativa Francie brání. Ale to je problém národního regulátora v Paříži a nikoli problém evropského přístupu. Pan, pane Petersene, e, ta čísla jsou odhady. A když vidíte, že některé ty části jsou uh, eh, odvystínované, tak to znamená, že jsou tam určité um, intervaly a marže. Ale co se týče té fyzické integrace evropského trhu, tak tam už vlastně jsou přínosy více než 15 miliard ročně. A 1 miliarda market decoupling, potom dále e, ta další přínosy vlastně tou integrací toho denního trhu. Takže možnosti zde jsou, jenom je třeba reagovat na výzvy. Pane Delonde, já děkuji, že jste vyjádřil podporu naší agentuře ale naše hranice nejsou zavřené. Občas jsou zavřené, protože krize v nějaké zemi vede prostě orgány k tomu uzavřít hranici, i když to není úplně legální. Ale naštěstí se to neděje často. Měli bychom pracovat více s tím, co máme. To znamená, dělat více s tím, co máme, to je opravdu účinná cesta. Takže myslím, že bychom měli více otevřít naše hranice, ale děkuji za vyjádření podpory. Pan Količek se nás ptal také na balkánské země, tak ty jsou nad rámec našeho mandátu. Některé ty informace, které naleznete v naší monitorovací zprávě, pokrývají také balkánské země, ale nejsou ještě eh, součástí toho market couplingu a máme tam kancelář, která se snaží nějakým způsobem reagovat na jejich kapacitu, ale oni ještě neim implementují mm, to spojování trhů elektřinou. Spolupracujeme eh, s sekretariátem, který se snaží tedy toto posouvat tím evropským směrem. Nemůžeme říct, že ty hranice jsou kompletně uzavřené, ale také to ještě se to nevyužívají ty možnosti úplně nejefektivnějším způsobem. A na závěr, myslím, paní Damato, tak já bych to řekl takto. Co se týče daní, nám zde takový sumární přehled pro elektřinu a plyn, a to je procentuální zastoupení jednotlivých komponent a detailní informace podle jednotlivých zemí naleznete v tom eh, té publikaci, kterou jsme vydali. Druhá od zhora, to nahoře je tedy DPH a DPH a daně, tedy 23 elektřiny a podobné číslo také u plynu. Takže asi pětina až čtvrtina připadá na daně. Děkuji. Děkuji. Ještě krátké vystoupení pana Langena. Jenom krátce bych se zeptal, pane řediteli, tomu projektu Aquint. Vy jste říkal, že to může rozhodnout Acer, ale francouzské orgány to blokují. Jak by mohla vypadat cesta z toho ven? Intervence komise, žaloba proti Francii nebo větší kompetence pro vás? Když bychom toto vzali jako takový příklad, jak eh, najít zde cestu ven, jak to vyřešit? Musím se omluvit, možná, že jsem to neřekl úplně správně. Nechci říkat, že francouzský orgán to blokuje, francouzská legislativa to blokuje. My jsme rozhodli za stávajících eh, legislativy eh, nařízení 347, nařízení z roku 2013 nám dává možnost získat regulační eh, právní podporu a myslím, že by se to mělo vyzkoušet v případě Francie. Myslíme si, že zde už existuje určitá judikatura, ale v případě, kdy někdo je přesvědčen o tom, že vnitrostátní legislativa je v rozporu s evropskou. Takže pokud se ukáže, že tu není jiná možnost, tak možná bychom mohli znovu uvážet žádost o eh, výjimku, ale myslím si, že ten přínos by se měl promítnout u spotřebitelů. Takže stojí za to zvážit, zda francouzská vnitrostátní legislativa odpovídá v té evropské a je s ní v souladu. Děkuji vám, pane řediteli, a děkuji moc za vaši tvrdou práci a angažovanost. Eh, to, jsou to vlastně první zkušenosti po té, co jsme eh, měli třetí energetický balíček, který začal s vámi a všechno to bylo ve vašich rukou. Takže děkujeme moc. Vážení přátelé, přejdeme k dalšímu bodu a tím je bod 19. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních, 19. vnitřní trh s elektřinou a 20. společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou, eh, nařízení a směrnice. Pan když tady není na druhém trialogu jsem byl, takže to mohu stručně říci, co se tam dělo. Na druhém trialogu o nařízení diskutovaly instituce o principech týkající se fungování trhu s elektřinou, článek 3. Potom vybraná témata článku 6 a 7, denní trhy a mezidenní trhy. Potom dopady na dlouhodobé krátkodobé tržní produkty, článek 8. Došlo k některým schodám, ale kontroverzní témata, například minimální rozsah obchodovaných eh, produktů, o tom se ještě bude diskutovat. V druhé části se diskutovalo o operátorech přenosových soustav, články 32 a 42, byla obecná rozprava o politických otázkách regionálních koordinačních centrech a regionálních bezpečnostních regulátorů, jak tomu říká rada, a ten první označení je označení, které používá parlament, ale je to stejná věc a jde o to mít zde mandát na technické úrovni směrnice, druhý trialog. Některá ustanovení týkající se spotřebitelů, jejich ochrany a posilování jejich možností, zvláště dynamické cenové smlouvy, články 11 a 12 a článek 19 přílohy 2. Dosáhli jsme některých kompromisů v těchto otázkách. a některé záležitosti jsme vyřešili. Ale některé kontroverze ještě zůstávají otevřené a vyjednavači také podpořili předběžnou dohodu na technické úrovni, která byla dosažena před trialogem. A také široké možnosti dalších diskusí na technické úrovni. A další trialogy eh, o nastavení trhu s elektřinou, ehm, nařízení a směrnici se plánují na 18.10.2018, což tedy bude za nějakých 10 dní. Pak máme bod 21, riziková připravenost odvětví elektřiny. You... Hlavy od zanodátum. Pane kolego, mohu vás poprosit o krátkou informaci o dění eh, v těchto jednáních. Děkuji, pane předsedo. Proběhla řada bilaterálních setkání s předsednictvím rady a s komisí ještě předtím, než se konal první trialog. Eh, ta atmosféra byla velice dobrá, eh, atmosféra z 25. září a i když eh, jsou ještě rozdílná stanoviska mezi parlamentem a radou, je to především struktura plánů na připravenost na rizika, především to jsou různé modely, šablon a možnosti, které má Evropská komise a zavedení eh, hlavních vodítek pro pomoc zvláště v otázce spravedlivé kompenzace a otázka hodnocení ex ante ze strany komise. Pokud jde o ty plány, eh, tak v příloze 1 je model, který má zajistit homogeneitu a srovnatelnost plánů. Eh, pak je to třeba eh, zajistit v kontextu nařízení o zabezpečení dodávek zemního plynu. To všechno by tedy mělo být odraženo v těch plánech na připravenost. Ty názory jsou různé, pokud jde o delegované pravomoci komise. Týká se to článku 10.3 a 19 a s tímto modelem v příloze 1 by komise eh, mohla provádět změny sama, jak bylo řečeno. Druhý bod se týká principů a norem eh, pro spolupráci mezi státy. Hlavní kamenem eh, jsou různá řešení, třeba spravedlivé kompenzace, jsou tady různá schémata momentálně, která se v Evropě používají, což je dosti nejasné a článek 7 návrhu parlamentu tedy požaduje, aby se toto změnilo a rada ale má spíše odmítavý přístup, říká, že se jedná o přílišnou byrokracii, ale toto opatření by přitom pomohlo členským státům sjednotit schémata kompenzace. U třetího bodu, to je to hodnocení ex ante národních plánů článek 12a, tady jsou ještě názory velice odlišné. Eh, je tady snaha, aby komise mohla preventivně zasáhnout do toho plánu už ve fázi eh, příprav, ale tady je také třeba zapracovat úlohu parlamentu jako spoluzákonodárce, je třeba zajistit konzistenci plánu pro účely dobrého fungování vnitřního trhu a je také třeba dodržovat principy spolupráce mezi členskými státy v oblasti politiky klimatické a energetické. Mohli bychom hovořit o různých možných řešeních týkající se delegovaných pravomocí komise, ale každopádně eh, komise by měla posuzovat soulad jednotlivých plánů s obecnými cíly nařízení a s legislativou EU v energetické oblasti. Konečně první trialog eh, Eh, nechal další body na eh, technické posouzení, technický, technické diskuse. Eh, týká se to eh, například ustanovení o transparentnosti a zapojení jednotlivých aktérů odvětví do přípravy metodik a plánů. Doufejme, že se to tedy vyřeší eh, v těch technických jednáních, která se konají v současnosti a další trialog by měl proběhnout 23. Eh, října ve Štrasburku. A já doufám, že to tady bude úspěšně završeno a děkuji. Eh, děkuji, pan Langen. Eh, já, ich wollte allgemeine... Děkuji, já bych měl takovou všeobecnou poznámku asi až za tou další zprávou. Dobře. Nyní tady kolega Petrsen. To je otázka spolupráce eh, energetických regulačních orgánů. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, jedná se o probíhající trialog. První trialog proběhl 26. září a zaznamenáváme pokrok, ale ještě eh, je toho hodně co udělat. Na prvním trialogu se ho některé otázky odkázaly na technickou úroveň a já doufám, že budeme schopni zaznamenat velký eh, pokrok. Druhý trialog se bude konat 23. října. A jak jsme se právě dovedli, dozvěděli z prezentace pana Potočníka, je to důležité téma. Potřebujeme dále podporovat ty přeshraniční toky, to je v jádru práce agentury. My potřebujeme silnou Eh, agenturu, tak abychom dosáhli přínosů, které tady jsou možné. Stojí tedy před námi velký úkol. Musíme se dohodnout zde v parlamentu mezi jednotlivými stranami, ale také s radou. Hodně věcí bylo přesunuto na technickou úroveň a snad nám to umožní eh, učinit pokrok do toho druhého trialogu, který proběhne 23. října. Děkuji vám, pan, eh, a nyní pan Langen. Děkuji, já bych rád poděkoval panu zpravodaji, eh, co se týče nařízení ACER. Ale já bych měl takovou všeobecnou poznámku. Ale na základě různých trialogů výboru Econ i ITRE je potřeba ji pronést. Já už více než 24 let zasedám v Evropském parlamentu a zjišťuji, že dochází ke snižování eh, ztráty možnosti vyjadřovat se pro poslance. Jako příklad uvedu Acer. Ne, že bych chtěl něco, měl něco proti zpravodaji, ale je to velice výrazně vidět. Když jednáme mezi radou a parlamentem, tak ono by vlastně stačilo, kdybychom řešili ty skutečně politické otázky. Různá opatření i ze strany zprávy parlamentu, ovšem to celé vede k tomu, že vlastně počítáme jednotlivá písmenka a zvažujeme jednotlivá slova, což by se dalo vlastně předběžným projednáním, dalo normálně probrat a už se vůbec těm politickým věcem nedostáváme. A má to několik důvodů. Detailní plánování, například ACER. Máme dvě až tři kritické otázky, více ne. To lze vyřešit za dvě schůze. Ale plánujeme čtyři trialogy, čtyři setkání stínových zpravodajů, pět technických trialogů a pět přípravných jednání pro technické trialogy. To je celkem 18 schůzí, Jedna z nich se konala 26. září a jednostinové zasedání 25. září a technický trialog také. To znamená, že stále nám tady zbývá ještě 14 schůzí, bez ohledu na to, jak se debata bude vyvíjet. A to má několik důvodů. Za prvé, na sekretariátech je jeden pracovník, který zodpovídá za jednu tematickou složku a musí někde prokázat, že pracuje a na čem pracuje. Já si myslím, že tím vlastně odvádíme pozornost od politické zodpovědnosti poslanců a je to nezodpovědná byrokracie. Není to jenom případ ACERu, v případě Emiru to vidím také tak. Druhý problém. Rada čím dál tím méně má vysoce kvalifikované politické e, zástupce. Jsou to kvalifikovaní odborní úředníci, ale ti nemají ten politický mandát rozhodovat. Takže se debatuje, debatuje a neustále se to odkládá. Ničeho se nedobereme, když na radě nebudou e, nebudou zastoupeni tedy skutečně politici, ministři a podobně. A ono se to rapidně zvyšilo. Není to sekundární, ale politicky zodpovědní odborní zástupci. Tam nejsou, jsou tam lidé, kteří když řeknou, no, ale my se musíme zeptat eh, na radě, jak to tady vidí. No, ale takhle se pak nedá jednat s parlamentem. A za třetí jsme si navykli, že nemáme na předpozici parlamentu a pak jednáme, ale že to děláme na základě hlasování na výboru. A jako zástupce největší frakce chci říci, že není přiměřené, aby se zde rozhodovalo na zasedání stínových zpravodajů, kde je osm zástupců, kde ty největší frakce eh, nejsou dostatečně zastoupené, ale zde obrovský tlak na kompromis ještě před projednáním na výboru. A já to kritizuji už dlouho, takže nesouvisí to vůbec tady s panem kolegou pravodajem. Já toto obecně kritizuji už dlouho. Toto je nedostatek, který musíme odstranit. A komise v tomto stupni vyjednávání je jenom jakýsi hodnotitel. Ona sice má právo stáhnout své návrhy, učinit nový návrh, ale nerozhoduje. A i někteří úředníci komise se chovají, jako kdyby parlament a rada byly nějaký přívažek komise. Ale tak to nemůže fungovat proces spolurozhodování. Pane předsedo, toto obecného charakteru jsem zde chtěl říct si. A vy jste byl ještě předsedou parlamentu v době, kdy to ještě tak hrozné nebylo, takže doufám, že má slova padnou na úrodnou půdu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Já bych chtěl říci, že určitě musíme vaše eh, poznámky vzít v úvahu, protože jsou velice vážné a obecné. Eh, musím říct, že tam eh, nevidím tak velký problém. Možná máme na stole příliš mnoho témat. Náš výbor ITRE má 17 jednání, takže to není úplně jednoduché pro všechny, pro sekretariát, pro poradce politických skupin a tak dále a tak dále. Ale musíme eh, brát vaše poznámky vážně. Já v tom nevidím tak velký problém jako vy ale mohu přislíbit, že to zvážím a můžeme to třeba i individuálně nějak probrat, protože rád bych opravdu ty vaše poznámky nějak zohlednil. Možná kolega by chtěl něco dodat, Mortone? Myslím, že vaše komentáře jsou velice příhodné. Já nemám takové zkušenosti jako pan Langen, abych mohl posoudit, eh, jak to fungovalo dřív, ale mohu všechny ujistit, že se snažíme postupovat co možná nejrychleji vzhledem k různorodým mandátům a eh, také ten časový harmonogram je eh, vypracováván ve spolupráci s radou s ohledem na náš mandát, ale pochopitelně někdo by nechtěl ta jednání prodlužovat. E, spíše naopak, já doufám, že se nám to podaří uzavřít to, co možná nejdříve a budeme se tedy snažit na tom, v tomto duchu pracovat. Děkuji. Děkuji. Ano, můžeme o tom ještě dále diskutovat e, v souvislosti s jednotlivými trialogy. Pane kolego, já bych poprosil, aby se toto téma jednou obecně projednalo na koordinátorech, protože to je opravdu do nebe volající věc. V posledním legislativním období si vzpomínám, že jsme měli dvě velké otázky. Pan ministr financí Nizozemská Dijsselboom eh, souhlasil proti vůli úředníků s politickou dohodou a potom emise CO2 na ITRA dalším výboru, tak minister pro životní prostředí z Francie řekl, já to prosadím, ale pokud jsou tam nějací druhořadí úředníci, myslím z hlediska politické zodpovědnosti, tak budeme jednat do aleluja, čeho se nedobereme z politického hlediska. A Parlament musí o politických kontroverzích e, diskutovat jako rovný s rovným s radou a ne se ztrácet v nějakých technických detailech a to je i výzva pro sekretariat. Ano, možná eh, tady nevidíme tak závažný problém jako vy, ale zohledníme vaše komentáře. Já vím, že při každém trialogu eh, se Eh, hodně věcí nechává na technickou úroveň, někdy až neuvěřitelné množství otázek. Jak říkal Morton u ACER, také mnoho otázek bylo přesunuto na technickou úroveň, ale přece jen bychom chtěli porozumět i vašemu pohledu na věc a musíme tedy přihlédnout k těm vašim komentářům. Děkuji, Wernere. Teď budeme pokračovat za několik eh, chvil s, ve společné schůzi s výborem TRAN. Počkáme na naše kolegy z výboru TRAN. Zatím vám děkuji.